Ladies and gentlemen, welcome. Um, Dámy a pánové, vítejte na zasedání výboru IMCO. Zeptám se, jestli můžeme schválit program. Ano, dobře. A je mojí povinností vám připomenout, že zasedání je webstreamováno a je to eh, zasedání kde veškeré dokumenty jsou k dispozici elektronicky. Zápis z jednání 5. září vám byl rozeslán. Pokud k němu nemáte žádné námitky, bude po konci dnešního zasedání považován za schválený. Za prvé, aktuální informace o průběhu trialogu Měla bych tedy informovat o průběhu prvního trialogu na téma kontrola držení a vlastnictví zbraní. Je to téma směrnice o palných zbraních. Já vás tedy budu krátce informovat o tom, jak proběhl první trialog toto úterý 27. Děkuji všem členům jednacího týmu za náš výbor, který, kteří se účastnili. Katrín Steiler vedla průběh diskuze. Nejprve proběhla stručná výměna názorů, tak abychom se tedy vzájemně seznámili se svými stanovisky. Všechny tři strany, včetně parlamentu, zdůraznili, že chtějí spolupracovat co nejefektivněji, tak aby se dohody podařilo dosáhnout co nejdříve. Komise nám představila průběh práce pracovní skupiny, která řeší nařízení o deaktivaci zbraní. Tato pracovní skupina se sešla v pondělí. Bylo nám řečeno, že i když se podařilo dosáhnout určitého pokroku, zůstávají rozdílné názory, zvláště tam, kde jde o svařování. My jsme se, jich, my jsme se tedy ptali komise, jak eh, dlouho ještě bude trvat práce na nařízení o deaktivaci. Původně komise doufala, že do jara bude hotovo a my jsme naprosto jasně řekli, že je třeba pracovat na nařízení o deaktivaci paralelně s prací na směrnici o palných zbraních, protože to spolu vzájemně souvisí. Toto deaktivační nařízení bylo implementováno v dubnu a pokud se tedy objeví nějaké aktuální problémy, je třeba to řešit co nejdříve. Pracovní skupina, která pracuje na tomto textu, se pravidelně schází. Prodiskutovali jsme také časový rozvrh jednání Další trialog proběhne za několik týdnů. A poté jsme se ujistili, že se nám podařilo identifikovat hlavní body, tedy poté, co jsme proběhli všechny hlavní politické aspekty, jsme se soustředili na technickou úroveň a domluvili, dohodli jsme se tedy na osmi politických tématech, označování, výměna informací, autorizace, a včetně lékařské prohlídky, deaktivace a příloha jedna ve které jsou kategorie A a B, kategorie A výjimky, transpozic, transpozice a problematika perkusních zbraní Potom jsme identifikovali šest oblastí, kde tedy stanovisko rady a parlamentu je téměř identické. Například pokud jde o signální zbraně, bezpečném eh, skladování, přeskum a, a, a dokumentace ke každé zbrani. Pokud jde o eh, debatu o zásobnicích, o tom ještě tady bude rada jednat. Dosáhli jsme tedy dobrého pokroku, vedli jsme detailní diskuzi. Jako u všech těchto trialogů se dá předpokládat, že nic nemůžeme považovat za schválené, dokud to nebude schváleno. Nicméně podařilo se odvést velký objem práce na splížení našich stanovisek a já jsem si jistá, že naše kolegové se k tomu budou chtít také vyjádřit. Ano, Maria. Uh, thank you very much as a shadow for the EPP. Uh, Jakožto stínová zpravodajka za EPP chci říct, že jsme byli velmi spokojeni s tím, že se trialog rozběhl, protože z trialogu jasně vyplynulo to, co už Vicky zmínila. Je tu tedy ta dobrá vůle dosáhnout pokroku, najít konsenzus, nenajdou se žádné zásadní rozdíly mezi stanoviskem parlamentu a rady. A já si myslím, že asi nejdůležitější je najít tedy jasnou formulaci, která odstraní veškeré potenciální zmatky a nejistoty, nabídne právní jistotu. My tedy ten text, který jsme odhlasovali v IMCO eh, v létě, považujeme za velmi dobrý, vyvážený a dobrý základ pro další jednání. Asi jsem ještě měla zmínit jeden bod. Obdrželi jsme reakce ze strany komise na dopisy, které jsme poslali a tedy nyní tyto detailní informace přeskoumáváme. Děkuji. Můžeme tedy přejít k dalšímu bodu a tím je Zpráva o, nebo stanovisko k zeměpisnému blokování a dalším formám diskriminace na základě státní příslušnosti místa bydliště a musta usazení zákazníka. Spravodajkou e, je Rosa Fontun und Hohenstein. Já jí tady dávám slovo. Um, thank you very much. Děkuji, Vicky. Dnes bylo velmi obtížné dorazit do parlamentu a předpokládám, že tedy někteří kolegové uvízli v dopravní zácpě, dokonce ani metro nefunguje dobře, takže prostě lidé neměli šanci přijít včas. Dnes zahajujeme diskuzi k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady který by řešil zeměpisné blokování a další formy diskriminace na základě zákazníkovi státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu. A já jsem velmi ráda, že se tato formální diskuze na půdě výboru IMCO rozbíhá. Pro mě je velmi důležité, abychom eh, tedy k tomu přistoupili ze správného konce. V tomto kontextu vítám to první vyhodnocení vyhodnocení dopadu, které připravila komise, které připravila parlamentní služba, a to přímo na zakázku našeho výboru. A pak tu tedy byla ještě také analýza o diskriminaci zákazníků. Oba texty byste měli mít k dispozici a já na vás apeluji, pokud jste si to již nepřečetli, abyste tak učinili, je to velmi zajímavé. A je tam celá řada velmi zajímavých informací. Jsem také velmi ráda, že komise dále rozpracovala tento návrh Nicméně všichni víme, že to je teprve začátek celé diskuze, protože návrh by řešil jen omezený výčet zboží a služeb k dispozici na vnitřním trhu. Bránil by formám diskriminace na základě státní příslušnosti či místa pobytu, obsahuje také ustanovení, které zakazují odmítnout přístup k určitým webovým stránkám či provést určité platby. Nejprve tedy, jaký je vlastně záměr tohoto nařízení. V dobách krize musíme ukázat našim občanům, občanům Evropské unie, že jsme nezapomněli na to, co nás všechny spojuje. A tím je právě jednotný trh do značné míry a spojuje nás přímo hmatatelným způsobem. Ať už máte jakoukoliv státní příslušnost eh, v rámci jednotného trhu, byste měli mít stejná práva. A tímto nařízením Evropa vyšla jasný signál. Já chci, aby tento signál byl pozitivní. A jsem si jistá, že ostatní kolegové z výboru IMCO také chtějí vyslat pozitivní signál našim spoluobčanům. Měli bychom se snažit to, abychom co nejvíc odstranili překážky skutečnému fungování jednotného trhu. Měli bychom se snažit vytvořit společný prostor, kde bude jednoduché nakupovat a prodávat, a to i přeshraničně. A ke všem zákazníkům je přistupováno stejně. Pokud se nám to nepodaří, selžeme z pohledu globální ekonomiky a budeme zaostávat. Já nejsem připravena, přijmout argument v tom smyslu, že musíme nějakým způsobem čekat eh, na to, než se podaří dořešit ostatní legislativa k tomu, jak funguje dodávka služeb, eh, k tomu, jaký je přístup k obsahu a tak dále. S tím nesouhlasím. Náš návrh je nedílnou, nedílným příspěvkem k fungování jednotného trhu. Návrh, který předložila Evropská komise, je dobrý, musím přiznat. Je tedy dobrý, zajímavý, ale není ideální. Od té doby, co jsme je obdrželi, jsem se účastnila celé řady zasedání, slyšení, konferencí. Například eh, minulý týden jsem byla s místopředsedou Ancifem a profesorem Rivkinem a tady s kolegyní Julie na konferenci o fungování jednotného digitálního trhu v Kodani. Byla to vynikající konference, kterou zorganizovala eh, Dánská obchodní komora. A vedli jsme velmi zajímavou diskuzi o zeměpisném blokování a opět tedy opakovaně jsem slyšela obavy podnikatelů, kteří se na tento návrh nebo minimálně na některé jeho aspekty dívají velmi kriticky. A jejich obavy je třeba zohlednit a hledat co nejlepší řešení. Nemůžeme například přijít se sadou pravidel, která bude příliš složitá na to, aby je bylo možné dodržovat. Nicméně ve chvíli, kdy hovoříte s spotřebiteli, například s dánskými minulý týden, řeknou vám, že ten návrh není dostatečně široce pojatý, že by měl zahrnovat také autorská práva k digitálnímu obsahu a problematika přeshraničního přístupu k digitálnímu obsahu bude nadále problematická pro zákazníky. Nám jde tedy o to, jak vlastně eh, sladit všechny zájmy. Je potřeba eh, konzultovat se zástupci podnikatelské sféry a zjistit, jaké jsou jejich potřeby a obavy. Na druhé straně však nesmíme zapomínat na to, že nám jde o vytvoření mnohem více lépe harmonizovaného prostředí, kde už není problémem fungovat přeshraničně. A v tomto ohledu musíme dořešit několik základních problémů, například vztah tohoto nařízení k legislativě o službách a k legislativě o eh, obchodní soutěži. Je třeba stanovit to, kdo je zodpovědný za dodržení práv zákazníků ve chvíli, kdy sice nejde o přeshraniční obchod, ale tedy eh, ten, to zboží je dodáváno na jiný trh, než na kterém dodavatel běžně operuje. Zůstávají však především dva hlavní problémy, na, který, na které bych ráda upozornila. Za prvé, rozsah působnosti. Já tedy bych ráda důkladně přeskoumala rozsah působnosti, prodebatovala to také s vámi, abych pochopila, proč se vlastně tento rozsah působnosti řídí rozsahem působnosti směrnice o službách a dokonce to bylo i zúženo, například v článku 4. Je třeba zjistit proč a zajímat se o to, proč ostatní odvětví z nějakého důvodu se netěší stejnému přístupu. Například v oblasti telekomunikací už máme ustanovení, která by měla předcházet zeměpisnému blokování, proto možná není důležité, aby telekomunikace byly zahrnuty do tohoto návrhu. Každopádně si však každé odvětví zaslouží přeskum tak, aby tedy ta finální legislativa řešila problémy všech odvětví. Za druhé, je tu problém s takzvaným pasivním prodejem a s tím, zdali tedy eh, operátor může nabízet zboží i zákazníkům, kteří jsou v zahraničí v místě svého obvyklého pobytu. A tady je pak potřeba vědět, jak tedy vypadá legislativa jednotlivých členských států, co je tam potřeba. A tady tady musíme uvažovat kreativně, hledat opravdu dobré řešení, takzvané smart solution, které by nešlo proti duchu toho eh, známého nařízení Řím 1, ale zároveň obchodníkům nabídlo právní jistotu. My se tedy sejdeme se stínovými zpravodaji a i nadále budeme pravidelně konzultovat v této věci. 14. listopadu, původně to mělo být 29. ale měli jsme problémy eh, získat prostory, takže 14 by se měla sejít pracovní skupina na téma digitálního jednotného trhu a řešit ty nejožehavější problémy se zeměpisným blokováním. Mezitím tedy já provedu konzultace, abych zjistila, které metody zeměpisného blokování dávají smysl. A na základě všech těchto aktivit připravím první návrh stanoviska začátkem prosince. Těším se na spolupráci s vámi všemi, včetně stínových zpravodajů nad tímto návrhem a doufám, že tedy ten výsledek bude opravdu užitečný a dobrý. Someone disturbs, someone disturbs us on purpose. <laughs> Někdo nás tady schválně ruší, když probíráme toto téma geoblockingu. To je naprosto neakceptovatelné, říká zpravodajka. Někdo nás tady blokuje. Někdo spouští PowerPointové plátno během diskuse. Tak, děkuji. Takže nejprve stínový zpravodajové za SAD Virginie Rozier. Děkuji za slovo, Vicky. Toto je celá jistě nesmírně zajímavý návrh, který eh, existuje v kontextu jednotného digitálního trhu, snaží se odstranit bariéry, zejména ty eh, neodůvodněné, snaží se odstranit překážky pro nákupy, pro ty přeshraniční nákupy. Myslím si, že tento návrh, ať už hovoříme třeba o rozdílech v cenách nebo zda dostáváte stejnou službu, eh, Například i třeba nějaká firma má třeba různé eh, ceny pro eh, různé země. Takže je důležité, aby zde byla transparentnost, aby občané, spotřebitelé měli eh, přístup k těm nejlepším cenám na internetu, ale zároveň musíme být také obezřetní, co se týče toho rozsahu působnosti. Zejména Eh, se to jedná věci, kde se týká eh, zásady teritoriality, kreativních odvětví, eh, protože na internetu také jsou různá díla, umělecká díla, takže musíme zároveň také podporovat kreativitu. Ta kreativita nebo ta kreativní odvětví mohou být také jaksi fixována na určité území, musí tam být ta zásada teritoriality. na internetu je to tak, že často ty zisky nezískává ten, kdo vytvořil to dílo, takže musíme opravdu velice dobře ten rozsah působnosti vyhodnotit. Samozřejmě nebude pod toho spadat eh, práva eh, copyrightu a další. Myslím si, že zatím je to určitý dobrý kompromis. Zůstáváme vlastně stále pouze v rozsahu působnosti směrnice o službách. Vidíme, že eh, se to má týkat tedy těch poskytovatelů služeb, eh, také lidí, kteří si myslí, že by mohli nabízet eh, své produkty na celém území Evropské unie Hm, takže to by vlastně mohlo přivést nové investice na trhy. Jsou tam samozřejmě náklady na to doručování. Pro eh, ty prodejce nebude povinnost, že musí dodávat eh, kdekoliv po Evropě, ale pro něk- hm, protože třeba pro některé prodejce by to mohlo být zvlášť problematické. Takže také je důležité, aby tam byly jasně stanoveny i povinnosti a zejména ta důležitost transparentnosti. Nesmí tam být <clears throat> nic, co by nepřiměřeně zatížilo nějakou stranu. My také jsme hovořili s některými firmami, eh, kterým to poměrně dělá starosti, tyto případné nové povinnosti, také je důležité, aby zde byla právní jistota. Je důležité všechno vést podle té zásady nediskriminace. Už to vlastně bylo <clears throat> částečně i v té směrnici o službách. A můžeme možná využít více tu směrnici o službách, protože už tam se hovoří o různých zásadách nediskriminace. No a co se týče těch obav, které byly vzneseny, tak musíme eh, být velice Eh, musíme jasně říci, jaké právo se bude uplatňovat, jak budou spotřebitelé ochráněni, jaké budou závazky a povinnosti pro poskytovatele služeb na internetu, přes internet. Musí být jasně vysvětlena i situace, kdy tedy ten poskytovatel dodává na jiný trh než ten domácí trh. Musíme to všechno velice eh, obezřetně vysvětlit. Domnívám se, že bychom také měli postupovat dost rychle v této oblasti. Chceme, aby Evropský parlament eh, v tom eh, mluvil silným hlasem, abychom vyslali jasný signál, že je to důležité pro jednotný trh. Jednotný trh je pro nás takový hlavní mandát v tomto výboru, takže bychom v tom měli pokračovat co nejrychleji. Děkuji. Anelín <clears throat> van Busut za EKR, prosím. Děkuji za slovo, Vicky. Já bych chtěla říci, že stejně jako zpravodajka, Eh, mám eh, pár komentářů, pár obav, které bych se s vámi chtěla podělit. Mnoho subjektů z tohoto odvětví vyjadřuje obavy z tohoto návrhu. A abych byla úplně upřímná, tak z toho, co vidím zde, mám pocit, že možná zde vytváříme nová pravidla, která ale nevytvoří lepší situaci ani pro spotřebitele, ani pro firmy. A to přece určitě nechceme. Komise chce, aby se zboží mohlo prodávat po celé Evropě, aby tam nebyly ty hranice. Chtějí také zaručit, aby firmy mohly prodávat eh, tolika spotřebitelům a do tolika zemí, kolik eh, kam chtějí. Samozřejmě to má také ještě obrovský Eh, ekonomický potenciál, máme zde obrovský trh, více než 500 milionů lidí, ale ta situace je mnohem složitější, než je tato představa, protože firmy mají dnes velké problémy s tím, když se snaží prodávat, eh, zejména když se chtějí, když chtějí dodávat to zboží, potom, že ho chtějí poslat do nějaké jiné země. Například eh, maďarská firma, která by chtěla prodávat třeba do Holandska, tak musí jednak znát nizozemskou legislativu, také musí překonat veškeré ty jazykové bariéry, mm, protože samozřejmě, že ten nizozemský zákazník nebude ochoten s nimi komunikovat v maďarštině. Jak už také říkal Rosa, máme zde nařízení Řím 1, což by znamenalo, že Maďarsko, maďarská firma by musela vlastně v případě nějakého konfliktu postupovat podle nizozemského práva. To jsou všechno rizika, která také sebou obnáší potenciální náklady pro firmy a mezi těmi firmami jsou i malé a střední podniky. Ehm, pro ty malé a střední podniky to může být eh, jakási taková poslední rána, která vlastně je dovede k bankrotu. Pak je zde ještě další věc. Ten návrh se týkal toho zeměpisného blokování, ale neměl by být eh, v protikladu s jinými legislativami, které připravujeme například eh, směrnice o eh, prodeji zboží po internetu nebo směrnice o digitálním obsahu. Na vám jeden konkrétní příklad. V tom nařízení o geoblockingu se říká, a velice správně, že je zde povinnost prodávat produkt i do jiné země, ale není tam povinnost eh, vlastně pro tu firmu, aby zaplatila doručení. To je už na, na tom zákazníkovi. Zatímco v tom návrhu o prodeji zboží online se říká, že pokud spotřebitel třeba obdrží vadné zboží, tak eh, jí to pak jde všechno na vrub toho um, poskytovatele, té firmy. Ta firma vlastně musí nést náklady na to další vracení nebo tak dále. Hm. Eh, takže tady vlastně si myslím, že to velice komplikujeme, protože vlastně tady tu povinnost měníme, ten, eh, ta firma má povinnost eh, to dodat, ale vlastně není dořešeno, jak by to bylo v případě nějakého třeba dodání vadného zboží, kdo by vlastně nesl ty náklady, že by to byla zřejmě ta firma. Takže já si myslím, že ty úmysly jsou dobré, ale zároveň se musíme postarat o to, aby všechny ty dobré úmysly nakonec nevedly k dalším překážkám pro ty firmy. Takže nakonec by to mohlo mít úplně opačný efekt a nakonec by spotřebitelé měli mnohem menší výběr, než mají teď. Je zde jedno takové možné řešení. Komise řekla, že obchodník se může rozhodnout, zda eh, to zboží bude poskytovat nebo nebude, že tam mohou být určitá kritéria. A já si myslím, že bychom se měli zaměřit právě na ta kritéria. Seznam komise je dost omezený, není tam třeba vůbec kritérium jazyka a myslím si, že to by byla taková, takový způsob, jakým bychom se mohli vydat, že bychom tedy se věnovali tomu seznamu kritérií. Domnívám se, že e, komise by měla samozřejmě za, za, zamezit tomu, aby když vlastně si kupujete třeba vstupenky do Disney, tak vlastně z každé země zaplatíte jinou cenu, nebo že vás to různě přesměrovává na jiné stránky z jiné země. Ale musíme se uh, zabývat tím, aby nakonec ta legislativa neměla opačný význam, než jaký chceme, než o jaký nám zde jde. Děkuji, Kaja Kalas hovoří za liberály. Ano, děkuji za slovo. Dita zde bohužel dnes nemůže být, omlouvá se, ale uh, dělá, pardon, děkuji tedy zpravodajce a také se těší na tu celkovou zprávu. Zatím ještě by chtěla komisi položit několik otázek. A domnívá, takže za prvé přís, um, přísluš, uh, pardon, dosah působnosti. Ukazuje se, že audiovizuální služby, finanční služby, eh, ty vlastně jsou uh, zatím mimo, ale pokud se podíváme na článek 1 odstavec 3, tak tam je odkaz právě na směrnici o službách, článek, tu, eh, článek 2 odstavec 2 a tam eh, vlastně tedy vidíme, že to nejsou pouze ty tři druhy služeb, ale pak, že tam ještě dalších osm oblastí, včetně zdravotnictví a sociální péče, které jsou vlastně mimo rozsah působnosti. tam by se chtěla zeptat, zda je nějaký konkrétní důvod, proč vlastně komise okopírovala ten seznam ze směrnice o službách, protože si myslí, že alespoň některé ty oblasti byste měly být v, té, v, té, v tom rozsahu průsobnosti. Za druhé, DETA rozumí, že díky tedy svobodě uh, uzavírat uh, ty závazky, že tedy nemůžeme jaksi nutit firmy k tomu, ale ona se ptá, jak je to bude s nadnárodními firmami, které mají stránky a které dodávají na nadnárodní trhy. Domnívá se, že e, třeba e, takový gigant, jako je Amazon, tak vlastně e, může vlastně říci, že nedodá to zboží někam. A ona se tedy ptá, jak to je a doufá, že vlastně se mýlí, že to, že to tak nebude. Dnes si můžete koupit tablet od Amazonu z stránky ale vlastně, když máte francouzskou anebo německou firmu, tak vlastně stejně to prodává jedna firma, která sídlí v Lucembursku. E, jsou tam různé ceny a ona se domnívá, že to je vlastně cenová diskriminace a také, také že to je pokřivování trhu. Navíc je zde nařízení Řím 1, kde ta doufá, že opravdu komise potvrdí, že nařízení Řím 1 nebude dotčeno, ale říká, zda tedy bychom se neměli podívat, eh, zda to nařízení Řím 1 by nemělo být trošku více upraveno na ehm, dnešní digitální realitu. A pak se také ptá, jak to bude s elektronickými eh, knihami. Je zde také nedávný rozsudek a také stávající eh, zákony. Ona se ptá, že bychom, ona říká, že bychom mohli ten zákon změnit. Například je zde otázka tedy těch cen vlastně rozdíly cen mezi eh, běžnými knihami a mezi těmi elektronickými knihami. Ona by velice ráda se podílela na změně legislativy. Já bych tomu ještě ráda dodala eh, něco za sebe, nevím, zda mohu teď, anebo až později. Eh, paní předsedkyně, já mám poměrně dlouhý seznam, takže já vás zatím zapíšu nakonec, až vyčerpáme seznam přihlášených řečníků. Denis de Jong zde není, takže Julia Reda. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat zpravodajce za komplexní přístup k této věci. Domnívám se, že je důležité, abychom zde byli ambiciozní. Komise zde představila návrh, který může přinést přidanou hodnotu spotřebitelům. Myslím si, že je důležité, abychom nadále pokračovali v tomto komplexním přístupu a aby spotřebitelé eh, nakonec z toho vlastně měli pocit, že opravdu došlo k nějaké viditelné změně a že se jim lépe nakupuje i zboží z jiných zemí. Myslím si, že ty obavy, které vyjádřil biznis, eh, tam si myslím, že spíše jde o ty konkrétní změny, než o, ty, o, ty celkové, o ten celkový přístup. Co se týče dodávání, myslím si, že je naprosto zásadní, aby ten pasivní eh, prodej byl povolen, neznamená to, že země budou muset uplatňovat zákony zemí, ze kterých eh, ti lidé nakupují. Pouze to, zále, pouze to znamená, že spotřebitelé budou moci nakupovat z jakékoliv země, ve které se nacházejí. Myslím si, že tento přístup už vlastně vyřeší, už rozptýlí mnoho těch obav firm, že by to nařízení přineslo příliš zatížení. Mm, takže já si myslím, že zde třeba není důvod to nějak ještě zužovat. Chci říci, že jedné věci nerozumím. Je to přístup komise, která se rozhodla kategoricky vyjmout z té povinnosti jakýkoliv obsah chráněný copyrightem. Protože to zachází ještě mnohem dále za ten seznam výjimek, který říká, že tam, eh, který je v té směrnici o službách, kde vlastně jsou ty audiovizuální služby. Komise o tom, eh, na tom pracovala a <clears throat> provedla hluboký výzkum a eh, zjistila, že právě geoblocking toho práva, pardon, toho obsahu chráněného copyrightem je velice rozšířený. A na to právě to vlastně často také lidé mají na mysli, když hovoří o tom geoblockingu. Také zjistili, že téměř polovina eh, toho blokování obsahu chráněného copyrightem vůbec nějak ne, vlastně není způsobena nějakým rozdílem území. Zde jde se, jedná se vlastně pouze o snahu firm maximalizovat zisky. No a ta výjimka pro eh, <clears throat> obsah chráněný copyrightem si myslím, že do velké míry omezí užitečnost tohoto nového návrhu, protože jeden z takových typů eh, obsahu, který je chráněný copyrightem, je třeba software. A podle toho stávajícího návrhu je to tak, že právě software, který se prodává přes internet, ten vlastně vůbec tedy tam nebude pod to spadat, takže ti poskytovatele nebudou mít ty povinnosti. Takže eh, ti spotřebitelé budou frustrováni tím, že právě tyto služby nebudou eh, vlastně, ehm, že, že se na ně nebude uplatňovat ten zákaz geoblockingu. Takže kdyby <clears throat> každý, kdo by si chtěl koupit nějaký obsah chráněný copyrightem, Eh, vlastně um, uvidí ten obsah, ale pak se může stát, že, ten, že ta firma vlastně eh, tedy provede to zeměpisné zablokování. Já si myslím, že to povede k velké frustraci ze strany spotřebitelů. Mm. Takže já si myslím, že buď tam e, tento obsah e, musíme dát, anebo ho musíme vyjmout, ale takový hybridní přístup, že tedy e, E, vlastně to může být přístupné, ale že si to nemůžete koupit, to si myslím, že není možné. Prodejci e, toho obsahu chráněného copyrightem přece nemohou říci, že se jich musí týkat ta výjimka kvůli obavám zástupců e, třeba filmového průmyslu. Já si myslím, že bychom se měli podívat, pořádně podívat na to, jaké ty služby se budou vztahovat eh, na toto nařízení a které ne. A také si myslím, že ještě eh, Evropská komise tehdy, když eh, se hovořilo o tom obsahu chráněném copyrightem, jako jsou třeba elektronické čtečky nebo počítačové hry, když tedy nám komise vysvětlovala, <clears throat> proč to tam nebude, tak ona řekla, že se musí počkat, jak to bude s tím balíčkem o copyrightu, ale balíček o copyrightu už máme a vůbec se tam nemluví o třeba videích. Takže já si myslím, že teď se musíme podívat ještě o těch dalších, na ty další produkty, které jsou vlastně zatím vyňaty z rozsahu působnosti tohoto nařízení. <clears throat> Děkuji, já mám ještě dalších sedm členů. Nejprve Anna Maria Kracabild, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rovněž vítám návrh komise, aby, odmi, mm, aby odbourala překážky a omezení pro obchodování přes hranice. Také podporuji do velké míry to, co říkala Rosa. Se zde samozřejmě, ale také oprávněné obavy musíme je mít e, osvětlené. Toto nařízení musí přinést právní jistotu. Musí být také odolné vůči budoucímu vývoji a dnes to spíše zatím vzbuzuje různé um, zmatky. Mám několik otázek. E, někteří kolegové už se ptali na to, jak je to s tím, že vlastně ten, ta, ta firma bude mít povinnost prodat, ale nebude mít povinnost dodat. Takže co když třeba belgická firma bude prodávat německému e, spotřebiteli a tedy ten produkt bude doručen do Německa, produkt bude vadný, vztahují se na to nějaké spotřebitelské záruky, ale teď tady vlastně není žádné jednotné jednotné pravidlo, jak, jak postupovat. Ani zde ještě není jednotné spotřebitelské právo. Pak je zde ještě otázka plativních metod. Pokud se celé Evropě nebude eh, uplatňovat možnost používat jakékoliv bankovní platby. Třeba ve Švédsku jsou jiné možnosti než třeba v Itálii. Ehm, jak to vlastně bude v praxi? Možná je to spíše technická otázka, ale je to také otázka, jak, jak je to tedy, že vlastně ehm, ten platební systém nebude akceptovaný. A pak eh, jak souvisí to s těmi platbami, jak chcete bojovat s podvody, když eh, se nebudou používat eh, vlastně způsoby autentizace a verifikace u těch plateb. A pak také, jak říkala kolegyně, eh, zatím je to tak, že když ten produkt je vadný, tak se vlastně platí ta, eh, te, ten návrat, ale jak to bude vlastně, když mezi tím se to vlastně přesune do jiného členského státu. Takže například, když produkt přesunuté z Německa do Řecka, tak eh, ta doprava, nebo ty náklady na dopravu, na přepravu jsou mnohem vyšší Takže já si myslím, že komise by měla jasně odpovědět na všechny tyto otázky, které pokládají nyní tisíce firm a i tisíce spotřebitelů. Co se týče dosahu působnosti, souhlasím s tím, že ten způsob kopíruj, eh, copy-paste eh, část té směrnice o službách není dobrý. Jsou zde zkrátka odvětví, například zdravotnictví a sociální služby, které nejsou v té směrnici o službách, takže já si myslím, že zde když se vlastně na, na, máme nějakou novou, nový návrh, tak bychom se měli poučit z minulosti. Já bych opravdu chtěla, aby ten dosah působnosti pro toto nařízení byl širší. Děkuji. András Schwab. András Schwab. Děkuji. Dovolte mi nejprve do debaty přijít trošku entuziasmu, protože v podstatě jde o to, že tedy řešíme eh, relevantní legislativu ve vztahu k řešení zeměpisnému blokování. My tedy jako EPP už jsme s paní zpravodajce jasně naznačili, že nám jde o stejný přístup na jednotný trh po celé Evropě pro všechny občany a občanky. A pokud jde o zeměpisné blokování, tady tedy to asi bude trošku obtížnější zařídit, protože tady tedy eh, s tím souvisí celá řada právních problémů, nejenom pokud jde o obsah samotného návrhu, ale také o eh, právní okolnosti jednotlivých zemích. Pokud tedy chceme tu situaci zjednodušit pro eh, naše občany a občanky, mohli bychom to tedy, mohli bychom si vzít příklad z Francie. Já tady pocházím eh, z Kýlu, kde eh, tady má centrálu jeden eh, z největších drogerijních řetězců v Evropě, u kterého nejvíc nakupují francouzi po internetu. A konkrétně tedy bychom měli zabránit tomu takzvanému fingovanému nákupu eh, v zemi, kde tedy zákazník nežije. A případně prosadit nezbytné úpravy nařízení Řím 1, tedy pokud s tím bude souhlasit paní zpravodajka a stínový zpravodajové, protože tedy jestliže bude právo, vznikne právo dodávat boží do místa pobytu nebo místa usazení, tak vlastně vzniká nárok i na lacinější dodávku zboží zákazníkovi, případně reklamaci, eh, v rámci které bude boží, zboží bezplatně zasláno zpět. Jinými slovy, existuje celá řada jednotlivých případů, jako je tento, které by velmi uh, Eh, zjednodušili situaci pro evropského zákazníka, například automatická změna tra- trasy, jak je to v článku 3. To všechno tedy vítám, protože to přispívá k jednotnému trhu, ale pokud jde tedy o eh, článek 4, ten tedy se opírá o případy takzvané právní fikce a je otázka, jak se osvědčí v praxi. Já ale doufám, že je eh, že se tedy podaří najít řešení, případně nabídnout i alternativy radě. A pokud jde tedy o platby, jak už říkala Anna Koraca, tady, eh, tady existuje několik různých variant. Měli bychom přijít i s našimi vlastními návrhy a také vyvíjet tlak na radu, aby postupovala co nejrychleji. Děkuji. Já také děkuji, paní předsedkyně. Také já chci naprosto jasně říct, že jsem velmi ráda, že konečně řešíme tento důležitý návrh. Vzhledem k tomu, že v minulosti pro občany a občanky vznikala celá řada problémů v této oblasti a tomu je třeba zabránit. Je tedy dobré, že tento návrh máme, obsahuje takovou celou řadu užitečných ustanovení a já bych prostě ráda vystupovala trošku pozitivněji než předřečníci. Protože z předchozích vystoupení vzniká dojem, že jsou vlastně jenom problémy, ale tak tomu není. Například pokud jde o článek 3 a zákaz automatického takzvaného rerouting, tedy změny trasy, eh, to souvisí s tím, jak nadefinujeme rozsah působnosti směrnice. A některá odvětví jsou vyňata z velmi dobrého důvodu, například služby ve zdravotnictví, služby sociální povahy, loterijní hry a podobně. To by tedy nadále mělo zůstat výjimkou. A tady by tedy nadále zeměpisné blokování bylo akceptovatelné, protože nabízí právní jistotu. A musíme být tedy velmi opatrní tam, kde bychom chtěli automaticky řešit e, tedy všechny výjimky tím, že je zrušíme. Já bych tedy použila příklad toho, jak se vyvíjel trh s telekomunikacemi. Kdybychom to je tedy příklad, ze kterého se můžeme poučit. Víme, že dnes, tedy jestliže kupuji nějaký software, chci mít možnost používat ho nejenom doma, ale také tady v Bruselu, i když moje IP adresa zůstává německá. A to jsou přesně tedy ty věci, které musíme ještě jednou důkladně přehodnotit, abychom tedy přeskoumali výjimky k jednotlivým případům a nepřejímaly automatický rozsah působnosti směrnice o poskytování služeb v tomto ohledu. Některé výjimky však měly být, by měly být zachovány a já tedy doufám, že ostatní řečníci se budou vyjadřovat trochu pozitivněji, protože tady opravdu děláme něco pozitivního pro naše občany a občanky a existence jednotného trhu, evropského trhu je užitečná pro všechny. Samozřejmě nemůžeme tedy nutit podnikatele, aby prodávali do celé Evropy plošně, ale ti, kteří se tak zachovat chtějí, by neměli být nějakým způsobem plošně diskriminováni. A z tohoto pohledu se těším na další spolupráci. Maria Grappini. Mulțumesc, Vicky. Uh, nu știu cum o să Děkuji, Vicky. Já nevím, jestli dokážu být tak nadšená jako Evelyn, ale v úterý jsme mluvili o onlineových prodejích. Já jsem tu diskuzi moderovala. A k tomu, o čem tady mluvíme, patří i obavy lidí z tohoto odvětví. Statistiky nejsou moc dobré. Přeshraniční onlineový prodej představuje 18 a zbytek je na vnitrostátních trzích. A já jsem ráda, že se Pascal účastní této debaty a slyší, co k tomu říkají i lidé z oboru. U malých a středních podniků ty online přeshraniční prodeje představují jenom 7 Já toto nařízení vítám. Jistě to bude přínos, zvlášť ve světle dalších dokumentů, které se týkají onlineového prodeje, takže jistě to povede přínosu pro prodejce i pro kupující. Mluvili jsme o zárukách, mluvili jsme o harmonizaci a dnes, pokud jde o legislativu a záruky, mluvili jsme také o tom, nebo účastníci o tom mluvili, prodejci o tom mluvili, a totiž Online někdy lidé prodávají padělané výrobky a oni neví, jak s tím bojovat. Já si myslím, že kdyby komise, a už jsme říkali několikrát, že kdyby komise znovu zjistila, jaké jsou výjimky, a tady jsme slyšeli různé názory, na to, jaký by, jaké by mělo být pole působnosti toho nařízení, ale my musíme posílit důvěru spotřebitelů ve vztahu k přeshraničním prodejům a musíme také posílit malé a střední podniky, protože teď je to nějakých těch 7% a proto to všechno musíme zjednodušit a harmonizovat. A musíme snížit náklady, pokud chceme posílit prodej online. Protože pokud si spotřebitel koupí nějaký produkt online, a musí zaplatit za to, že ho bude posílat zpátky třeba do Německa nebo do Švédska, tak samozřejmě nakupovat nebude chtít. A na to musíme klást důraz. Takže která legislativa vlastně ošetřuje případy porušování práv? A přes tuto legislativu, přes tyto předpisy musíme najít správnou rovnováhu mezi zájmy prodejce – a kupujícího, protože přece jenom jsme tady ve výboru IMKO. A já chci požádat komisi, já tady věřím zpravodajce, ale požádejme komisi, aby zajistila, že toto nařízení přinese hodnotu a že zapadne do těch ostatních eh, předpisů, které se týkají onlineového prodeje. Protože jinak eh, vznikne další byrokracie a neusnadníme život nikomu, ani prodejcům, ani kupujícím. Já myslím, že ve vztahu k onlineovému prodeji je nedostatečná důvěra. Kaja Kalas, prosím. Děkuji. Já si myslím, že je velice důležité pochopit, že to má dvě stránky. Jedna je ta stránka podniků a druhá stránka spotřebitelů. A z pohledu podniků se rozhodně musíme zamyslet nad tím, proč podniky provádějí zeměpisné blokování, jaké jsou důvody. A pokud je důvod pro zeměpisné blokování, zeměpisné blokování platný, snaží se o to, samozřejmě každý podnik chce prodat co nejvíc, ale možná blokují z určitých důvodů. A nakonec je v zájmu všech zúčastněných, jak podniků, tak spotřebitelů, aby se zlepšil přístup ke zboží a ke službám v celé Evropě. A technologie pro mobilní platby a aplikace lidem usnadňují nákupy a podnikům usnadňují prodej. Musíme pochopit, proč se podniky bojí prodávat spotřebitelům z jiných členských států. A hlavní obavy spočívají v tom, že musí dodržovat všechna pravidla příslušného členského státu, ze kterého pochází jejich klient. Pokud je o označování, životní prostředí a tak dále. Takže já myslím, že se musíme podívat na pojistky pasivního prodeje. Pokud je o pasivní prodej, pak budou platit pravidla, která se vztahují na podnik, ne na spotřebitele. Protože spotřebitel se podívá na webovou stránku podniku a chce nakupovat, ale z pohledu spotřebitele musí být jasné, jaká platí práva a povinnosti. Protože prodej online je někdy velice rychlý. Prostě kliknete, uvedete platební údaje a platba odejde, ale nedostanete informace o tom, co se stane, když ten produkt není dobrý a tak dále. Takže spotřebitel rozhodně potřebuje informace předem, než tu transakci provede. A pak ještě dvě drobné věci. Jako jsem říkala, já nevidím důvod, proč jsou vyloučeny dopravní služby. Protože všechny ty webové stránky, které využívají spotřebitelé, spotřebitelům na tom záleží. A druhá věc, musíme zajistit, že nebude docházet k diskriminaci na základě telefonních čísel protože pokud nám také skončí roaming, lidé budou využívat víc mobilní telefony a toto nemůže být základem diskriminace. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Kepartová mě pověřila tím, abych pro, promluvil za ní a cokoliv mi nařídí, já vždycky udělám. A chtěl bych tedy jejím jménem apelovat na kolegy, abychom u takového tak důležitého tématu, jako je zeměpisného, zeměpisné blokování, kdy vlastně uvažujeme o fungování trhu, který ještě není, eh, postupovali tvořivě, protože to je ke prospěchu nejenom spotřebitelů, ale také podnikatelů. A my bychom byli rádi, kdyby se podařilo podchytit ten obrovský potenciál digitálního trhu. Proto souhlasím s tím, co tu řekla kolegyně Šváb. Ve snaze regulovat bychom neměli používat jenom staré, zaužívané postupy, ale být také odvážní a kreativní a abychom tedy dospěli k žádoucímu a dobrému výsledku. To je to, co jsem chtěl říct za kolegyni pozitivního, ale nyní musím říct i něco, co tak pozitivní není, tak to bohužel je. U zeměpisného blokování jde především tedy o e, rozsah působnosti jednotlivé národní legislativy. To je právě to, co kazí fungování jednotného trhu ve chvíli, kdy tedy ten podnikatel musí ověřovat, jaká funguje legislativa v zemi, do které prodává, nebo si to musí ověřit spotřebitel. A to tedy vlastně narušuje fungování jednotného trhu. A bylo by tedy dobré, kdyby platila jednotná pravidla pro dodávku zboží a služeb, a to i do zahraničí. Je však třeba rozlišit mezi právy spotřebitelů, která jsou upravena Římem 1, a právem prodávajícího, který může prodat, ale nemusí dodat. tady například platí německé právo, jestliže německý eh, prodejce prodá mobil zákazníkovi v Portugalsku, pak tedy německá legislativa ho nutí, aby ten mobil také do Portugalska dodal, ale tak to nemusí být vždy. A eh, já bych jenom chtěl nabídnout komise tedy německé právo v této věci jako takový příklad, protože může docházet eh, tomu, že je tu tedy rozdíl mezi právy spotřebitele, pokud jde o, na jedné straně má právo koupit, na druhé straně nemá právo na to, aby mu bylo dodáno, pokud si tedy zboží neodebere přímo v dané zemi, odkud koupil. A to je právě ta zásadní překážka fungování jednotného trhu. A já tedy doufám, že se nám podaří do budoucna tuto legislativu harmonizovat. To platí tedy i eh, harmonizaci našeho pojetí digitálního obsahu. Já doufám, že budeme odvážní a kreativní, aby tedy podnikatel pokaždé, když eh, něco prodává, nemusel kontaktovat právníka a ověřovat si, jestli je to možné. Pak je tu také problematika toho, kdo ponese náklady na dopravu, včetně nákladů, je-li zboží vráceno. A e, tady tedy může dojít vlastně k zdvojování té platby, ale já tedy apeluji na kolegy, aby byli odvážní a přišli s jednotným a jednoduchým řešením, které bude ku prospěchu všem. Yeah, thank you, chairman. Ano, děkuji, paní předsedkyně, já budu stručný. Jak už říkala Rouza, i v naší zemi v Dánsku teď probíhá živá debata. Takže teď budu mluvit dánsky, protože mám také dánské publikum. Tilslut mig, hvad Mr. Schwab og, og også har sagt, at vi grund o tedy to, té žádoucnosti fungování jednotného trhu v digitální oblasti bylo už mnoho řečeno, bylo by opravdu skvělé, kdyby se to podařilo prosadit. A my bychom se měli snažit především eh, tedy o výsledek především proto, že tady je to žádoucí pro veřejnost, pro naše publikum. Nicméně musíme zohlednit i potřeby podnikatelů v tomto odvětví, jak už tedy řekla Kája, je třeba, aby to řešení bylo výhodné pro spotřebitele i obchodníky, takže prosím, neházejte všechno do jednoho pytle a nesnažte se přijít s nějakým umělým eh, řešením, které by například oddělovalo tedy práva spotřebitelů od práva podnikatelů. Já myslím, že to není dobré, protože pravidla na jednotném trhu by měla být jednotná pro všechny. Například je tu tedy ta a, eh, právo prodávajícího. Nic takového však neexistuje, nikoho k tomu nemůžeme nutit. A měli bychom možná konzultovat zástupce příslušného odvětví a možná tedy se soustředit na jiný koncept, než je zrovna povinnost prodat protože možná by se našel lepší základ pro regulaci. Ale v podstatě mohu říci, že je tedy velmi pozitivní to, že se snažíme ulehčit situace pro spotřebitele. Já si říkám, jestli počkáme a vezmeme si komisi, nebo jestli přijdeme rovnou k hlasování. Hlasovat se má v 10.30. 10.30. Takže komise. Přijdeme na komisi. Uh, thank you, chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně a paní zpravodajko. Na vaší straně byla řada otázek, já se na ně pokusím odpovědět, jak nejlépe budu moct. Za prvé, ten návrh představuje první krok. Je to první krok, kde musíme dát dohromady zájmy spotřebitelů i zájmu obchodníků. Slyším, že možná potřebujeme větší harmonizaci v dalších oblastech. Tento krok komise neudělala, protože kdybyste postupovali takto, Museli byste se také zamyslet nad pravidly pro DPH, to by vyžadovalo jednomyslnost v radě. A to by mohlo trvat pěkně dlouho. Takže jde i o DPH. A proto jsme postavili návrh na současné situaci. Druhá věc. To je otázka pole působnosti, zmínila to paní zpravodajka. Z mé strany bych k tomu řekl několik věcí. Zdravotnictví, zdravotní péče. Rád bych připomněl, že zdravotnictví je vyloučeno ze směrnice o službách Paní Kepartová se na to asi pořád ještě velmi dobře pamatuje. A Evropský parlament a rada přijali směrnici o právech pacientů, což předpokládá právo pacienta jet do zahraničí, takže už teď máme určitý předpis. Druhý sektor, který byl zmíněn, je doprava. Teď už máme aky o leteckých společnostech, o pozemní dopravě. A jediný sektor, který nám chybí, jsou železnice. A na začátku roku 2017 předloží komise návrh v souvislosti se společnou dopravní politikou. Změnili jste telekomunikace. Máme také nový balíček o telekomunikacích, a to od 14. října. Jde o Kodex pro elektronickou komunikaci a článek 92 předpokládá i pro telekomunikace specifická ustanovení. Takže já bych vás vyzval, abyste se podívali na tuto iniciativu, která už se chystá nebo která už v podstatě existuje. Autorské právo. To bude tady samozřejmě významná debata. My chápeme, že na vaší straně jsou tady jistá očekávání, že jste čekali, že ten balíček o autorském právu ze září už tam měl obsahovat určitá ustanovení, ale v tomto ohledu jsme oznámili, že potřebujeme trošku víc času, takže máme dvouletou revizní doložku, a důvod není ten, že bychom se tomu chtěli vyhýbat, ale autorské právo není autorské právo. Když se podíváte na elektronické knihy, na hudbu, na videohry, to jsou všechno úplně odlišné trhy. Tady nemůžeme mít jedno řešení pro všechny, protože i zájmy zúčastněných jsou velice důležité a proto jsme se domnívali, že by bylo dobré, kdybychom tomu věnovali větší čas a kdybychom se to nepokoušeli vyřešit v tomto návrhu. A druhá důležitá věc, a o tom mluvila i paní zpravodajka, je smluvní svoboda, článek 4 směrnice tohoto návrhu, který jsme předložili. Podle nás představuje článek 4 naprosto zásadní ustanovení v tomto návrhu. Je to klíčové ustanovení. A to bychom měli mít na paměti. A chtěli bychom dál budovat na jednotném trhu někdo z vás říkal, že vlastně žádný trh nemáme. Ne, nezapomeňte, že díky Evropě 35 našich občanů cestuje alespoň jednou za rok. 16 našich občanů se zapojuje online přeshraničně, když by se očekávalo více. 8 našich podniků působí online v přeshraničním kontextu, takže ta čísla jsou velmi nízká. Musíme zohlednit i praktické záležitosti pro obchodníky, otázku nákladů. V tomto ohledu s vámi jistě můžeme o tom mluvit, ale také si myslím, že občané, spotřebitelé rozhodně očekávají, že jednotný trh na internetu bude fungovat z jejich pohledu. Takže do jisté míry musíme být opatrní, abychom nespůsobili frustraci mezi spotřebiteli. A někteří z vás už zmiňovali třeba eh, půjčovny aut, zábavní parky, O tom měla veřejnost obrovský zájem, když to komise spustila. Lidé o tom hodně mluvili. Velký zájem. Praktické záležitosti pro obchodníky. Já myslím, že vítáme to, že se shodneme na tom, že by neměla platit povinnost doručovat přes hranice. Podle komise v tomto návrhu také není nic pro vadné produkty odstoupení od smlouvy nebo vracení v přeshraničním kontextu. Takže příklad Nizozemsko, Bulharsko. Koupíte se něco v Nizozemsku z Bulharska. Máme něco organizovat v přeshraničním kontextu? Ne, žádná organizace, žádné dodávky. Musí to probíhat podle práva, které platí pro obchodníka. Já myslím, že to je z mé strany vše. My tedy předpokládáme, že platí právo země obchodníka a na tom základě musíme hledat řešení. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si jistá, že tato debata bude pokračovat a jsem si vědoma toho, že bych zřejmě měla znovu dát slovo zpravodajce, ale už nemáme čas, takže když vám to nebude vadit, nechci vám bránit, ale e, ráda bych přešla. Dobře. Chcete jenom poděkovat. Já se omlouvám, nemám čas odpovídat ale doufám. Především mnohokrát děkuji za velice zajímavou diskuzi, všechno jsem si poznamenala. Doufám, Vicky, že najdeme čas na to, abychom o tom ještě mluvili, protože všichni vidíme, jak je to důležité a jak je to těžké. A jak všichni vidíte, potřebujeme na to čas. Ještě jednou zdůrazňuji, nespěchejte. Ani Evropská komise to nechce uspěchat. Je to opravdu důležité. Týká se to třeba obsahu chráněného autorským právem. Všichni na to musíme pracovat společně. A já doufám, Vicky, že najdeme znovu čas a budeme mít příležitost důkladně to probrat bez toho, abychom byli pod časovým tlakem. Ano, najdeme si na to čas. Máme 10 minut před hlasováním a máme tady prezentaci komise delegovanému nařízení o systému e-call, zejména ve vztahu k systému na základě čísla 112. Takže prosím o klid v sále, protože ta otázka nouzových služeb při incidentech je velice závažná. A předám slovo Barbaře Bonvisuto. Máte na to 6 minut. Thank you, Chair, and good morning, everybody. Děkuji, dobré ráno vám všem. My jsme připravovali PowerPointovou prezentaci, ale teď tedy to musíme zkrátit. Takže tu PowerPointovou prezentaci budete mít aspoň na webové stránce. My tedy již jednáme podle mandátu eh, z května 2015 rozhodnutí Kodeko. Nejprve šlo tedy o prováděcí nařízení a nyní můžeme představit eh, nařízení v přezesené pravomoci. Předcházelo tomu, předcházely tomu konzultace na nejrůznějších zasedáních, které organizoval sekretariát výboru IMCO a protože jde o ochranu dat, eh, konzultovali jsme také pracovní skupinu podle článku 29 a Evropského regulátora ochrany dat. Toto eh, nařízení v přenesené pravomoci je formulováno tak, aby dávalo vysokou míru ochrany a zároveň zajišťovalo vysokou míru efektivity fungování systému a omezilo, omezila se zátěž, kterou tu představuje pro výrobce. A my jsme tedy si vyžádali zátěžové testy, které již běží a to tedy takové, které by odpovídaly eh, jaksi eh, situaci eh, z praxe, čili nejenom ten klasický crash test, ale i simulace skutečných nehod. A fungu, tedy ověřovali jsme to, jak funguje tedy to nouzové volání a jak fungují hlasové prvky během procesu rozhodování a tady jsme rozhodovali také o, to zdali, o tom, zdali tedy můžeme do systému zapojit i služby poskytované třetími stranami. My však tedy jsme chtěli mít záruku v tom smyslu, že pokud systém třetích stran fungovat nebude automaticky, tedy začne fungovat e, státní systém a právě tedy ta myšlenka automatického spouštění vyvolala velkou debatu. E, například v tom smyslu zdali tedy to budeme zkoumat jenom v případě tedy crash testů nebo ve chvíli, kdy budeme testovat um, simulaci skutečných nehod. Implementation from the manufacturers to show that indeed they have taken care of those other uh, possible incident configurations. Snažili jsme se tedy postihnout co největší uh, výčet různých konfiguracích nehod. Potom jsme řešili požadavky na kompatibilitu, například s systémem Galileo a Agnos. A také jsme debatovali o tom, zdali by tam nemělo být ustanovení o pravidelné technické prohlídce. A nakonec jsme se dohodli na systému varování v případě selhání a na tom, že tento systém by měl mít zabudovánu schopnost se sám otestovat. Ale nezavedli jsme plošnou povinnost provádět technické inspekce, protože nám k tomu chybí právní základ. Do budu, do budoucnosti můžeme uvažovat o rozšíření rozsahu působnosti směrnice o provádění pravidelných technických eh, prohlídek, která by to umožnila. A k tomu přeskum pravděpodobně dojde v souvislosti s legislativou o schválení typu. Je to vůbec poprvé, co aspekt tedy použití nouzových služeb se stává nedílnou součástí legislativy o schválení typu. A my doufáme, že tentokrát jsme tedy podmínky nastavili správně a jak už jsem tedy řekla, konzultovali jsme v tomto ohledu i odborníky na ochranu dat. A konečně, pokud jde o výjimky, již se najde několik výjimek, které jsou v tom textu o spolurozhodnutí Jediné výjimky z aktů přenesené v pravomoci se týkaly obrněných vozidel. To je tedy vše obecně. Pokud nikdo nebude mít námitky ke zveřejnění, by mělo dojít v listopadu. Děkuji. Děkuji za slovo. Olga Sehnalová. Já potřebuji pouze dvě minuty na to, abych Eh, se vyjádřila jako zpravodajka. Eh, Evropský parlament společně s radou pověřil komisi vypracovat technické požadavky a zkušební postupy, eh, aby bylo zajištěno řádné fungování palubního systému tísňového volání e-call, využívajícího linku 112 a také, aby tento systém fungoval v souladu s principy ochrany soukromí a osobních údajů. Jak již bylo zmíněno, Toto nařízení v přenesené pravomoci definuje řadu technických, ale velmi důležitých aspektů systému eCall. Jako zpravodajka musím vyjádřit politování nad skutečností, že komise tento prováděcí akt nepřijala v řádně stanoveném termínu, tedy do 9. června, a zajímalo by mne, co zapříčinilo tříměsíční prodlevu od řádně stanoveného termínu. Dále jsem byla upozorněna právním oddělením Evropského parlamentu na nevhodnost jednoho použitého termínu v názvu aktu. Nechci zde zacházet do zbytečných technických podrobností, ale právní služby parlamentu se v tomto ohledu obrátí na příslušné služby komise s žádostí o vyjasnění. V průběhu celého legislativního procesu jsme se zde v parlamentu zhodli, že palubní systém e-call, využívající linku tísňového volání 112, je systém pro nouzové situace a jako takový vyžaduje nejvyšší možnou úroveň spolehlivosti. Jsme přesvědčeni o tom, že je nutné zajistit přesnost i kvalitu minimálního souboru údajů a hlasového přenosu a vyvinout jednotný systém testování. Evropský parlament v tomto ohledu v úvodním ustanovení apeloval mimo jiné i na důležitost vykonávání pravidelných technických prohlídek systému. Považuji proto za žádoucí, aby komise potvrdila, že toto nařízení naplňuje stanovený cíl, tedy stanovuje maximální požadavky na zaručení vysoké životnosti a trvanlivosti palubního systému e A závěrem bych ráda poděkovala všem kolegyním a kolegům z výboru IMCO ale také angažovaným zpravodajům z výboru LIBE a TRAN a příslušným sekretariátům, kteří v rámci přípravných fází využili řady možností vznikající text připomínkovat. To je vše z mé strany. Děkuji všem. Um, would anybody else like to comment? Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? Já mám jednu připomínku. Mám trošku obavy, Tedy s tím rozlišováním nehod, vy jste použila termín nehoda, která není eh, příliš závažná. Eh, samozřejmě v případě závažné nehody chceme, aby systém byl aktivován eh, automaticky, pokud však někdo na parkovišti nabourá do nákupního vozíku a udělá to, jak to dělám já, čili couvá pomalu, tak by to nemělo spustit nouzové volání. A pokud totiž ano, tak by vlastně naše eh, služby pohotovostní byly přetíženy. A já tedy chci, eh, abychom zajistili, že tedy vlastně ta úroveň, ve které se spustí automatické, automatické eh, mechanismy, bude nastavena adekvátně Eh, protože samozřejmě i kdybychom tu laťku nasadili příliš vysoko, tak to také bude potenciálně velmi nebezpečné. Ano, děkuji za tyto otázky. Ano, my jsme tedy souhlasili s vámi v tom, že je třeba vyhnout se zbytečným pohotovostem a to znamená, že výrobce musí tedy představit eh, svoji strategii a technické zařízení a to vysvětlení musí obsahovat informace o tom, jak předcházet zbytečnému tísňovému volání. Pokud jde o vaši otázku, proč se spozdilo schvalování tohoto nařízení, je to tedy proto, že ta lhůta od začátku byla příliš krátká. My jsme museli mm, tedy uspořádat celou eh, řadu konzultací a navíc to tedy zas tak strašně nespěchá, protože toto nařízení bude aplikováno jen u nových vozidel a teprve od roku 2018, takže pořád ještě máme dost času. Děkuji. Máme tedy jednu minutu náskok a nyní začneme hlasovat. Začala bych hlasovat, kdybych měla seznam. Voting on the opinion on um, oh, thank you so much on. Nejprve budeme hlasovat o stanovisku. Stanovisko pana Marka Zuly. téma je přeshraniční přenositelnost online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Marko? Jakmile se všichni posadí, můžeme začít. Takže kompromis jedna, kdo je pro, jak proti, drželi se, přijato. 145, kdo je pro, proti, drželi se, pro. Kompromis A kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 156, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 164, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 182, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, ale ještě to ověříme. Ano, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijaty. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 8. Tady máme dílčí hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dvěstě dvacet. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 222 pro. Proti. Ověříme to. Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 10. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 239 pro proti, a věříme to. Zamítnuto. 206 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nebo ne, ověříme, tedy ještě ověříme. Zamítnuto. 242 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Nebo ne? to? Ano, to. E, Sabiro, pokud tvá karta nefunguje, tak vás budeme přičítat nebo odečítat. 241 první část první, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část pro, proti, ověříme to. Přijato. Kompromis 11. Má dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 247 a 248 identické pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 12. Kompromis 12. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 13. Pro, pardon, ta dílčí hlasování. Dvě části. První část, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď recital 4, pozměňovací návrh 47, kdo je pro, proti, a věříme to. Pozměňovací návrh 47. Z, z, z, z, z. Takže je tam ještě ten hlas, eh, který se přičte nebo odečte. Dobře, já bych vás poprosila, abychom to hlasovali, odhlasovali ještě jednou. Takže pozměňovací návrh 47 hlasujeme prosím elektronicky. Je, ještě jedna osoba. Je tam Ještě jedna osoba nehlasovala. Můžeme ukončit. Tak zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 46. Pro? Proti? Zamítnuto 44. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 16. Asisty 16 pro, proti, zdrželi se Přijato. 52 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 53 pro, proti. Toto ověříme. Ověřujeme 53. Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 18 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 71 pro, proti, ne, 70, 70. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 68 pro, proti, zdrž. ověříme to. asi to bude spíše zamítnuto. 74, kde pro, proti, ověříme 74. 74. Přijato. Kompromis 19. Ještě musíme hlasovat o 73. Takže 73, kdo je pro? Ještě 73, kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit, ověřujeme 73. Zamítnuto. 16, uh, uh, ne, kompromis 19. Pro, proti, zdrželi se Přijato. 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Ověřujeme. Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 23. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 109. Pro? Proti? Zdr- ověříme to. zamítnuto. Kom? 111. Kdo je? 111. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme to. Přijatom. 24. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh Takže ještě 116. Kdo je pro? Proti? 116. Slova, která tam mají být ještě dodána, přidána. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Chcete to ověřit? Dobře. Přijato. Devět, první část a 72 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 100, 126. Sto kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to. Ještě dva hlasy chybí. Končím. Přijato. 132, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, pardon, zdrželi se? Zamítlo to. 133, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto? Ověříme to. Zamítnuto. Ale za EPP hlasovalo o jednoho poslance navíc. A stejně to zamítnuto. 134, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 136 a 137 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A nakonec budeme hlasovat o stanovisku jako celku závěrečné hlasování. Výborně. Děkuji zpravodaji Markovi. Děkuji panu Marku Zulovi. Right. And now on the... A teď k navrhovanému harmonogramu schůzí na rok 2017. To bude jedno hlasování, kdo je pro. Musíme to udělat elektronicky? Proti? Výborně.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 Is that okay with you, Catherine? That's Wednesday of Strasbourg. Thank you. Yeah. The next item on the agenda. Další bod na pořadu jednání je stanovisko k Evropské obrané unii a zpravodajka je Lara Komi. A já všechny požádám, aby co nejtěžší opustili sál. Děkuji. Dávám na to dvě minuty. Um, Thank you very much. Mnohokrát děkuji. A předám slovo bez dalšího Laře Komy. Toto je stanovisko k Evropské obrané unii. Příslušný výbor je SEDE. A což je podvýbor AFETu. Takže AFET může podle harmonogramu zvážit naše stanovisko. Paní Komi předložila své stanovisko 6. července a máme 96 pozměňovacích návrhů. Takže teď posoudíme pozměňovací návrhy ke stanovisku Komi o Evropské obranné unii. Lara Komi, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji stínovým zpravodajům a všem ostatním za pozměňovací návrhy. Její 96, jak jste říkala, my už jsme si je prošli. A také jsme měli řadu schůzek stínových zpravodajů a teď jsme v závěrečné fázi toho, co by mělo vést k přijetí zprávy. A už máme řadu kompromisů, které se teď dokončují z časového hlediska jsme na tom tady velice dobře, aby mohli 11. října hlasovat. Já všem děkuji. Děkuji za to, že jste se zapojili do práce na eh, tomto materiálu, který je nesmírně důležitý a stále vysoce aktuální, zejména v období teroristické hrozby a v období harmonizace obrany Unie. Jak jste říkala, paní předsedkyně, 11. se bude hlasovat v IMKO a potom na plenárce. Va bene. Výborně. Maria Grapini. Děkuji, Vicky. Především, co by stínová zpravodajka, chci poděkovat Laře Komi za skvělou spolupráci. A chci poděkovat kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. SAD předložilo 22 návrhů a už se blížíme kompromisům a doufám, že se najde to nejlepší možné řešení. Ráda bych také něco řekla k některým z našich principů SAD. V tomto stanovisku k této zprávě bychom nechtěli vybízet k pořizování zbraní pro ozbrojené konflikty. Nechceme, aby to tak působilo, protože to rozhodně není naším záměrem. A já děkuji Laře za to, že hodně toho dala do kompromisních návrhů. My bychom chtěli lepší harmonizaci omezení roztříštěnosti trhu, pokud jde o obraný průmysl, aby se vylepšila legislativa, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme financovat vývoj a technologie, infrastrukturu pro obranu. Ale mluvíme o zbraních a proto naší skupině velice záleží na tom, aby zákonná migrace podle odstavce 7 byla nahrazena jiným výrazem. Protože dělat vazbu mezi migrací a terorismem by bylo skutečně politování hodné, zvlášť v současné chvíli. Já doufám, že Laře se podaří najít v odstavci 7 jinou formulaci v kompromisním návrhu. V našich pozměňovacích návrzích si klademe za cíl to, aby roztříštěný obraný trh nebyl až tak fragmentovaný, spousta věcí je na národní úrovni a proto potřebujeme vnitřní trh pro obraný průmysl. Mluvili jsme také o problémech malých a středních podniků. Musíme legislativu revidovat a aktualizovat a když to bude možné, potřebujeme také společné evropské standardy a certifikaci, aby se zajistila bezpečnost evropských občanů. Mnohokrát děkuji. Jsem si jistá, že to bude výborné stanovisko a doufám samozřejmě, že výbor AFET se nad ním zamyslí, protože obraný průmysl potřebuje neroztříštěný trh. Trh, na které mohou působit i malé a střední podniky. Mnohokrát děkuji. Emma McLaughlin. Děkuji zpravodajce stínovým zpravodajům. Tento týden jsme měli nesmírně produktivní schůzku stínových zpravodajů. Mám radost, že se zdá, že se nám to trošičku zúžilo, zmenšilo a zaměřuje se to teď především na trh. Stále je tam ještě několik napjatých míst, ale myslím si, že už je to lepší. Je tady hodně dobrých kompromisních návrhů, zvlášť pokud jde o otevření dodavatelského řetězce, zásobování směrnice o dopravě a podporu pro výzkum a vývoj v obraně. A především vítám kompromisní návrh, který chce eh, zajistit místo malých a středních podniků v jádru vývoje tohoto sektoru. Příliš mnoho těchto podniků bojuje eh, s účastí v projektech a já jsem ráda, že tento, toto stanovisko to řeší. Ale EKR má stále ještě hodně výhrad a obav. Především jde o to, že tam vůbec není Evropská rada a úloha členských států. V politické sféře to zůstává v působnosti členských států a je téměř absurdní, že je ignorujeme. A jeden z kompromisů dokonce zachází tak daleko, že žádá o to, nebo uvádí, že eh, suverenita členských států brání v rozvoji. Tady jde o to, aby to bylo ve prospěch nejenom evropské politiky, ale i ve prospěch kapacit a schopností členských států a jejich průmyslových odvětví. Jde mi také o evropskou centralizaci v této oblasti, větší soudržnost vítáme, ale když se to udělá odděleně od NATO, hrozí, že eh, nebudeme synchronizovaní s našimi spojenci a partnery. Místo toho bychom měli podpořit vzájemné uznávání obraných standardů. Tak to funguje i mezinárodně. Náš evropský trh by měl být silný, ale náš obraný průmysl musí soutěžit globálně a proto se musí také zapojit do mezinárodních standardů a standardů NATO. A to musíme přinejmenším vzít na vědomí. Je to otázka obchodu a soutěže, abychom byli konkurenční v globálním měřítku, ale EU se musí účastnit těchto globálních standardů. A poslední věc, o to jsme se pokoušeli v celé té zprávě, Unie nesmí duplikovat to, co dělají členské státy a NATO. A já jsem ráda, že v některých místech kompromisních návrzích se to objevuje, ale musím zdůraznit, že když EKR říká duplikace, tak máme na mysli duplikaci toho, co dělá NATO a členské státy a Evropská unie by neměla na sebe brát odpovědnost za věci, které jsou opakující se nebo zbytečné. Děkuji, že jste zohlednila naše obavy a doufám, že se to projeví také při hlasování. Děkuji. Morten Lockhart. Thanks, Jim. Děkuji. Moje připomínky jsou v podstatě stejné jako to, co řekla paní McLaughlin. Děkuji zpravodaji za zprávu, za to, že zohlednil většinu našich pozměňovacích návrhů. A díky tomu také mohu být stručný. Pokud jde o kompetence, podle mého názoru není v kompetenci výboru IMKO řešit situaci na vnější hranici, migrační toky a tak dále. Tady, tady se dají najít určité zájmy. Měli bychom však především usazovat o harmonizaci zadávání veřejných zakázek, výzkumu, vývoje a a tak dále. A za druhé promluvím v dánštině, protože, jak víte, Dánsko má určité pochyby v oblasti obrany. Občas slýchávám, že Dánsko vítá to, že myšlenka evropské armády eh, nepřežila. Ano, je třeba tady spolupráce, ale nemůžeme duplikovat to, co již existuje například na platformě NATO. Toho bychom se měli držet. A měli bychom také jasně říci, že nechceme evropskou armádu, že chceme jen tedy eh, z užší spolupráci a posílení spolupráce na platformě NATO. Vážený eh, zpravodaj, vážný stínový zpravodajové, eh, chci poděkovat paní Komi za veškerou spolupráci a to, že tedy to stanovisko k obrané unii je velmi konstruktivní. Kompromisy jsou pro nás v pořádku, většinu můžeme podpořit. Podporujeme také přístup Zpravodaj k tomuto stanovisku pro nás je tedy nejdůležitějším aspektem Evropské obrané unie a posílení a zefektivnění spolupráce mezi členskými státy. Pozměňovací návrhy, které jsem předložil, jasně říkají, že tedy chybí transparentnost, pokud jde o to, jak spolupracují jednotlivá ministerstva obrany a zbrojní průmysl v určitých zemích. A víme také, že dochází k plítvání penězi z veřejných zdrojů. Byly to určité skandály. Bohužel jsme se nedohodli na tom, aby tato část textu byla ještě důraznější. Nicméně dohodli jsme se na tom, že tady je třeba klást důraz na větší transparentnost a v tomto případě můžeme říci, že transparentnost je naším svatým grálem. Víme, že sice je to koncept, který existuje, nikdy se jej však nedotkneme. Kdyby, dát, kdyby tedy byly skutečně dobře kontrolovány výdaje na zbrojení a nedocházelo ke jejich zdvojování, a mělo by to okamžitý pozitivní účinek. Také bychom měli klást důraz na lepší spolupráci, eh, boj proti eh, porušování principu fungování jednotného trhu v této oblasti. A pak jsou tu tedy také záležitosti, které nespadají do kompetence výboru IMCO a ty by tedy v textu neměly být. To bychom měli nechat uh, výboru AFED. A proto také tedy máme problém podpořit stanovisko výboru IMCO, které eh, dohromady míchá témata Evropské obrané unie a témata eh, migrační. V tom případě bychom měli problém podpořit stanovisko. Pokud se nikdo nehlásí, Pokračujeme dál. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci nejprve poděkovat paní zpravodajce za politický optimismus nebo politickou dynamiku, kterou přinesla k tomuto tématu. A myslím si, že ten návrh, který jsme před E, tedy několika hodiny obdrželi, ačkoliv má být tedy e, zpracován do 29. září, je velmi dobrý. Mám jenom několik připomínek. Nejde o to, které pravomoce připadají výboru AFED a IMCO, ale jde spíše o to, jak tedy rozdělit problematikou evropské obrany a bezpečnosti. A upřímně řečeno, ten problém není pravidlech, které fungu, upravují fungování jednotného trhu. Je to spíše tedy eh, politická vůle členských států eh, přijít eh, s jednotným postupem. Jestliže bych tedy měl chtěl mít jeden evropský vrtulník a každá země má šest nebo sedm vlastních typů, tak tedy se to stejně nepodaří vyřešit Eh, novými pravidly pro fungování jednotného trhu. Já tedy si myslím, že tím problémem není rozdělení kompetencí mezi výbor IMCO a AFEC, ale spíše tedy chybějící politická vůle ze strany členských států a roztříštěná pravidla pro zadávání veřejných zakázek. A je třeba tedy tuto politickou vůli jasně vyjádřit říct jasně, že nám jde o posílení jednotné bezpečnostní politiky. Pokud to nebude v textu jasně řečeno, tak ničeho nedosáhneme. Samozřejmě na to je velice důležitým hráčem v oblasti evropské bezpečnosti a proto je třeba jeho roli posilovat nejenom tedy tam, kde jde přímo o nasazení, ale také tam, tedy, kde by měla být lepší koordinace jednotlivých obraných politik členských států a politiky NATO. To je tedy třeba jasně rozlišit, nejde jen o kompetence jednotlivých výborů. Um, Lisa Jakonsari. Arvoisa puheenjohtaja, eh, joku kyynikko, en ole itse kyynikko, joku kyynikko on sanonut, että kun... Cynická osoba by řekla, a já nejsem cynik, že Evropská unie selhala v tolika oblastech, že tedy ta nová bezpečnostní politika by se mohla stát takovým novým pojivem. Já si myslím, je dobré, že tedy tento kompromisní návrh už nehovoří o ustavení evropské armády, protože to vedlo k celé řadě nedorozumění. V podstatě hovoříme hlavně o těch tedy e, záležitostech, které jsou důležité pro výbor IMCO. Zdůrazňujeme fungování e, obraného průmyslu, harmonizaci jednotného trhu v této oblasti, harmonizaci výrobních norem a tak podobně, tak aby tedy šlo o posílení spolupráce nikoli zakládání evropské armády. Důležité také je, že nemůžeme dopustit, aby migrace byla používána jako argument pro vytvoření evropské armády. To by byl skutečně šokující požadavek, ačkoliv jsem ho v tom původním znění návrhu viděl. Jinak si myslím, že jde o velmi vyvážený návrh. No Děkuji, z komise tu nikoho nemáme. Na, zaseda, na konferenci předsedů výborů eh, a vysoké zástupkyně Mogherini minulý týden ve Štrasburku se vedla velmi zajímavá debata o tom, jaká, je, jaká spolupráce je vlastně možná v oblasti obrané politiky v Evropě. Je to velmi ožohavé téma, také ona nepoužila výraz Evropská armáda, hovořila o lepší spolupráci členských států mezi sebou a také s NATO a pochopila, že tedy je třeba spolupracovat, nikomu však nemůžeme harmonizaci vnucovat. Například by bylo žádoucí harmonizovat systém zadávání veřejných zakázek, ale způsobem, který nepoškodí fungování zbrojního odvětví. Takže já myslím, že to je určitý pokrok, ale pořád ještě tedy máme před sebou spoustu práce. Hlasovat budeme v říjnu. Máme tedy ještě eh, víc času na rozpracování této tématiky. A nyní dávám slovo zpátky Laře. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady budu mít jen několik připomínek. Kompromisní návrhy byly odeslány dnes dopoledne, je možné, tedy to kompromisní znění textu, promiňte, bylo odesláno dnes dopoledne a možná, že ne všichni kolegové to pořádně pročetli, protože některé věci, které tu zmiňovali, jsou již zapracovány v kompromisním znění textu. Například už tam není uváděna migrace, o tom jsme se už dohodli, místo toho hovoříme o obchodu s lidmi. To jsme tedy vyřešili v pondělí. A pokud jde o kompetence, na půdě výboru LIBE se řeší migrace, takže my tedy nějak nepředjímáme úlohu výboru LIBE, ale došli jsme k závěru, a to jsou kompromisy, na kterých se schod, teda odsouhlasili i ostatní výbory. Shodli jsme se na tom, že podmínky a příčiny jsou jasné. Hovořili jsme o terorismu, o migraci, nicméně Jde o to, abychom vyslali politický signál. Rozhodně nechceme spochybňovat něčí kompetence. Všichni eh, jsme se shodli na tom, že tedy není vhodné používat termín Evropská armáda. Takové rozhodnutí by stejně tedy nemohl přijmout Evropský parlament. A pokud jde o veřejné zakázky, to bylo téma, které tedy bylo třeba ještě dále rozpracovat. A také se často objevuje tedy v těch kompromisních návrzích. Hodně eh, se v návrzích hovoří také o malých a středních podnicích a o transparentnosti. Já chci upozornit kolegy, kteří se nedostavili na pole, pondělní zasedání, že by bylo dobré, aby si ověřili, na jakých kompromisních návrzích jsme se již shodli. Možná tam totiž najdete gro svých připomínek. A jak už jsem řekla, tedy na zasedání se stínovými zpravodaji, Najdou se určité rozdíly v politickém přístupu k této věci mezi jednotlivými frakcemi. Pokud však chceme obranou unii a koordinaci mezi členskými státy, pak, pokud určitá skupina nebo kolegové se na to dívají úplně jinak, tak s tím nic moc neuděláme. Komise, alespoň pokud, pokud tedy její mínění reprezentuje Juncker nebo Mogherini, se na to dívá stejně jako parlament. To znamená, že tedy ta koordinace nadále bude probíhat na úrovni členských států. Já tedy pořád ještě zpracovávám kompromisní návrhy a jsem připravena přijít co nejdříve s finální verzí textu. Good. The next item on the agenda. Ještě další bod na pořadu jednání. Yes. je zpráva navrhovatelky Charanzové, která se týká robotiky. Ale Ditu dnes nahradí Kaja. Já si jenom tady připravím dokumenty, říká paní předsedkyně. Poprosím vás o minutku strpení. just going to let the defense lobby leave the room. Já jenom počkám, až eh, zástupci zbr- zbrojařské nebo obrané lobby opustí místnost a my se pak vrhneme na roboty. Budeme hovořit o zprávě z vlastního e, podnětu. Podle článku 52 jedná se o normy občanského práva o robotice. Navrhovatelka paní Dita Charancová zde dnes není, ale její jméno vystoupí paní Kaja Kalas. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit jménem navrhovatelky Dity Charancové. Paní Charancová bych chtěla poděkovat všem, kteří předložili 67 pozměňovacích návrhů a dokonce to byly i kolegové, kteří nejsou v tomto výboru. Ehm, na základě nich vypracovala osm kompromisních pozměňovacích návrhů. Bohužel tedy, nebo tedy naštěstí, většina těch pozměňovacích návrhů se týkala stejných tématů, takže si to nebylo tak těžké. Co se týče Eh, zaměstnanosti. Eh, paní Charancová si myslí, že to vlastně není eh, v naší, v naší kompetenci, abychom tam odkazovali na zaměstnanost a to samé se týká tématu sociálního zabezpečení. Zaměstnanost patří do výboru EMPL a také výbor EMPL chystá své vlastní stanovisko, takže ty, ta, ta pozměňovací návrhy, které se týkají zaměstnanosti, by spíše mělo předložit výbor EMPL. Dále Eh, také by se to mělo vlastně eh, týkat pouze té, hm, té oblasti robotů a to vlastně se netýká pouze zaměstnanosti. Vypadá to tak, že vlastně celá, <clears throat> celá ta, ta kapitola zaměstnanosti by měla být eh, mimo. Generální ředitelství Connect bude požádáno, aby se vlastně pardon, tedy místo, aby to třeba otázku penzí nebo nějakých sociálních zabezpečení řešilo eh, GŘ eh, pro eh, Connect, tak spíše by to mělo být GŘ Empl nebo jiné oblasti. Roboti už dnes existují, roboty existují a situace se příliš pro lidi nemění. Používají se aut, to eh, vlastně od roku 2008 se používají roboty v výrobě, ale vlastně zatím eh, nedách, nedochází k žádným hromadným propouštěním kvůli tomu, že by se používaly roboty. Takže eh, Dita by podpořila spíše pozměňovací návrhy, které podporují lepší vzdělávání a školení pracovníků. Také je důležité, abychom si všichni uvědomovali, že toto je stanovisko jako IMKA a měli bychom se tedy omezit pouze na jasné stanovisko výboru IMKO. Dita Charancová také navrhuje kompromis, aby tam byl ještě recitl, který se týká zaměstnanosti, aby tam bylo jasně řečeno, že v budoucnu to může být otázkou, ale to je vlastně všechno, co by podporovala, nic dalšího už tam vkládat nechce. Také doufá, že veškeré její kompromisní návrhy budou přijaty naší Eh, pardon, všemi frakcemi a že také doufá, že rychle dospějeme k závěrečné dohodě o celém textu. Eh, Nejprve pan Jiří Pospíšil za EPP jsem se podrobně seznámil eh, za svoji politickou skupinu EPP s eh, návrhy, které předložila paní poslankyně Charanzová. Chci konstatovat, že s nimi v zásadě souhlasím, eh, neboť mé předložené pozněvací návrhy byly paní Charanzovou do jejího textu zapracovány. Takže mé připomínky jsou opravdu spíše drobného charakteru a poukazují na to, že v některých částech je tento v zásadě eh, deklaratorní text eh, příliš eh, podrobný. Chci se zmínit nejprve o pozdělacím návrhu číslo 3, který eh, jde správným směrem, hovoří o nutnosti vyhnout se fragmentaci na vnitřním trhu a zdůrazňuje význam vzájemného uznávání v přeshraničním užívání robotů. To si myslím, že je strašně důležité eh, shodnout se na tomto principu a dále ho rozvíjet Ovšem v té části, kde se hovoří o účinném dohledu na trhu, se osobně domnívám, že docházíme do podrobností, které mohou být problematické a sporné. A proto bych chtěl paní eh, kolegyni Charanzové navrhnout vypustit z tohoto kompromisního návrhu číslo 3 pasáž o přístupu k softwaru která podle mého názoru zachází příliš daleko a do takovéhoto textu nepatří, protože zde potom narážíme na další problémy spojené s ochranou práv duševního vlastnictví, ochranou osobních údajů a tak dále. Takže to je spíš technická formulační záležitost a záleží na paní zpravodajce, jak tuto námitku vezme či nevezme v potaz. Eh, za velmi důležitý považuji kompromis 7, který eh, upravuje otázky, které souvisí s rozvojem eh, autonomních vozidel a civilních dronů. Zde i v té debatě, která předcházela, jasně padalo, že právě autonomní vozidla je asi to nejaktuálnější konkrétní téma, které s tématem robotiky v tuto chvíli spojujeme a je zřejmé, že pokud eh, nebudeme autonomní vozidla na evropské úrovni podporovat, pak nás eh, Spojené státy eh, americké v této oblasti předběhnou. Kompromis 7, nad ním se vedla debata, který právě, jak už jsem řekl, pokrývá tematiku autonomních vozidel, varuje na jedné straně před vznikem směsice vnitrostátních právních předpisů, které by mohly rozvoj autonomních vozidel brzdit a z toho následně vyvozuje nutnost přijetí jednotného souboru pravidel EU, který by nastavil správnou rovnováhu mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty. E, ovšem na druhou stranu ten kompromis e, neobsahuje zmínku o minimální harmonizaci což asi v této chvíli je podle mého názoru správné. Nicméně já osobně to vnímám tak, že ten kompromis 7 do budoucna debatu o minimální harmonizaci nevylučuje. To znamená, že tomu tématu můžeme vrátit. Pro mě je důležitou pojistkou to, že ten kompromis 7 obsahuje jasné konstatování požadavku vyhnout se přehnané regulaci to já vnímám jako důležitou věc. Takže eh, z této části já s kompromisem 7 souhlasím a opět mám jednu konkrétní připomínku a záleží na zvážení paní zpravodajky, není to nic fatálního, a to je to, že do tohoto kompromisu v této míře obecnosti podle mého názoru nepatří zmínka o odpovědnosti a náhradě škody protože to jsou právě oblasti které by podle mého názoru primárně měly zůstat v gesci států a na úrovni eu by měl vzniknout pouze základní rámec zajišťující kompatibilitu národních systémů odpovědnosti a náhrady škody. takže to ještě dám na zvážení jestli tady tu část kompromisu seven nedoformulovat. Eh, jinak bych paní předsedkyně chtěl navrhnout eh, ještě jeden kompromis, eh, který by se doplnil do odůvodnění a týkal by se servisních robotů. A tento kompromis poukazuje na to, že roboti se v rostoucí míře pohybují ve stále větší blízkosti lidí, což otvírá možnosti pro společnost, aby z toho těžila aniž by přitom ztrácela ze zřetele aspekty bezpečnosti a odpovědnosti. To znamená, my bychom rádi za EPP ještě doplnili do odůvodnění eh, takovouto deklaratorní část. Domnívám se, že to asi nebude sporné, eh, takže záleží opět na paní zpravodajce, jak se, jak se k tomuto postaví. A na úplný závěr mi dovolte, abych eh, zde vyzdvihl návrhy pana kolegy Švába, které Eh, odkazují, na technický výbor Robotics založený v roce fifteen který se věnuje výhradně vypracování norem v oblasti robotiky. Eh, kladu si otázku, jestli ve chvíli, kdy existuje takovéto těleso, takovýto odborný výbor, je, nutné debatovat o možnosti založení nové Evropské agentury pro robotiku, jestli by takovýto výbor tuto potenciální funkci nemohl plnit a my se tak vyhnuli založení dalšího orgánu. Tolik tedy vše. Konstatuji na závěr, že v zásadě jsme ve všem s paní zpravodajkou ve shodě. Jsme připraveni za ppe eh, pozměňovací návrhy podpořit a ty naše doplňky mají spíše, řekl bych, formulační charakter, nikoliv významný obsahový, řekněme, rozpor s tím, co navrhuje paní zpravodajka. Děkuji. Virginie, prosím. Ano, děkuji za slovo, Vicky. Myslím si, že je důležité, aby Evropský parlament se zabýval tímto tématem, protože rozvoj umělé inteligence a robotiky se, eh, je velice rychlý, všechno se mění. Eh, ten, není to nic úplně nového, ale ten jejich dopad je obrovský. Eh, vzbuzuje to nejenom technické otázky, ale i právní a etické otázky, samozřejmě i otázky společenské, takže je důležité, abychom se tomu všemu věnovali. Musíme se na to dívat jasně a vyváženě. Ty změny, k nímž dochází, jsou dalekosáhlé a mají také ještě obrovský potenciál, což také zpravodajka ve svém návrhu stanovisku zdůrazňuje, protože ona tam zdůrazňuje hlavně pozitivní aspekty těchto nových technologií. Zároveň si myslím, že musíme to brát tak, že žádná technologie není sama o sobě špatná nebo dobrá, ale musíme my jako legislátoři brát v úvahu veškeré dopady, veškeré možné podpady, takže, dopady. Takže já jsem sama předložila deset pozměňovacích návrhů, ehm, které se týkaly některých věcí, které podle mého názoru zpravodajka ne úplně tam, jak se zapojila. Takže etické otázky, také závažné důsledky Myslím si, že ještě musíme brát v úvahu právě třeba i dopad na zaměstnanost. To musíme eh, také brát, eh, musíme to mít na paměti. I za to přinese sociální změny, jak to, jaký to bude mít dopad třeba na systémy sociálního zabezpečení. I to všechno by mělo být předmětem naší práce. Potřebujeme opravdu dobrou ambiciozní strategii na toto téma. USA a Japonsko se tomu věnuje a myslím si, že Evropská unie by měla jít po stejné cestě. Kompromisní návrhy, které jsem viděla, jsou podle mého názoru bohužel příliš restriktivní a neberou ještě v úvahu úplně všechny ty oblasti, takže třeba tu oblast zaměstnanosti, to si myslím, že by tam ještě mělo být. Takže my tady ještě, no, ještě předložíme některé pozměňovací návrhy v tomto ohledu. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za EKR. Chtěla bych poděkovat Dytě za to, že připravila kompromisní pozměňovací návrhy. Vím, že Dita chce postupovat tímto, s tím stanoviskem rychle, ale ona chce vlastně, abychom to všechno rychle, abychom se k tomu rychle vyjadřovali, abychom rychle vyjadřovali i ty pozměňovací návrhy, jsou tam určité uzávěrky, ale musíme eh, musí to být všechno proveditelné. Takže souhlasím s některými komentáři zejména kompromis 2 a 6, že to vlastně je spíše v kompetenci výboru EMPL, takže tady by to chtělo trošku vypilovat. A zejména kompromis 6, který žádá komisi, aby to byla komise, kdo zavede školení a různé eh, odborné programy, nebo myslím si, že by to spíše měly dělat členské státy, že to je spíše v jejich kompetenci, nebo že ta jejich výsada. Co se týče norem, tak víte, že velice právě o toto téma se zajímám. Je zde pozměňovací návrh čtyři. Za prvé, musíme, musíme uznat, že eh, obrovský díl práce už vlastně byl odveden v tom evropském normalizačním procesu, protože to není opravdu nic nového, už se jedná o celá desetiletí, kdy probíhá ta normalizace a proces normalizace je klíčový. Když hovoříme o normalizaci, neznamená to nutně harmonizaci. My se domníváme, že normalizaci, normalizace je klíčovou, eh, klíčovým procesem. Eh, říkáme, že vlastně ty normy by možná měly být poháněny i vlastně ze spoda nahoru od těch firm. A také si myslím, co se týče těch normalizačních orgánů Evropy, tak si myslím, že ty orgány by i nadále e, měly být angažovány aktivně, že by se také měly zapojovat i do spolupráce s mezinárodními normalizačními orgány. Nemusí to opět být nutně komise, spíše tedy prosazuji koncept e, třeba těch expertních skupin. Pokud pokud vlastně normy, já si myslím, že je opravdu důležité, aby vlastně v, e, v čele toho procese, procesu e, stanovování a vytváření norem by měly být e, firmy. A pak je tam vlastně ještě zpráva výboru EMPL. Pak ještě kompromisní návrh 7, k tomu mám něco. proběhl nesmírně podnětný dialog, který se vlastně týkal schvalování typu a to bylo právě schvalování samoředitelných vozidel. Je to vlastně celosvětová diskuse, která se vede o těchto otázkách. Takže si myslím, že bychom opět už vlastně měli trošku těžit z té skutečnosti, že ta diskuse už probíhá. No a já také tedy předložím svůj pozměňovací návrh 60, který se týká odpovědnosti pojištění eh, za odpovědnost eh, za způsobenou škodu. Ehm, kdykoliv se objevují nové technologie, tak vlastně to ale neznamená, neznamená to, že vlastně nutně bychom museli měnit všechny ty uh, systémy pojištění za odpovědnou škodu a tak dále, ale uh, takže ukazuje se vlastně, jak třeba bylo, jak došlo k tomu incidentu s automobilem Tesla, že tedy si to bude muset řešit, ale já to tedy navrhnu v tom pozměňovacím návrhu 60. Myslím si, že práce zatím probíhá velice dobře, ale určitě ještě nás čeká mnoho práce. Zaguje. tak Jan Filip za zelené. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já vystoupím za zelené. Chtěl bych i jménem Julie poděkovat paní Charanzové za vynikající práci v oblasti kompromisů. Také vzala v úvahu celou řadu našich podnětů, například dozor nad trhem, to pro nás bylo klíčové. To tam zohlednila také standardy, normy bezpečnosti a zabezpečení rovněž i odkaz na nutnost eh, ochrany soukromí a eh, bezpečnosti. Pak je tam také ještě jedna věc, na kterou bych chtěla upozornit. Má dopad na spotřebitele. Jedná se o lékařské přístroje, zejména různé eh, implant, vlastně implantované části. Takže tady si myslíme, že by bylo dobré ještě vyjasnit to všechno po právní stránce. Předložili jsme v tomto směru pozměňovací návrhy 1748 a chtěli bychom, aby vlastně ještě před hlasováním se, jsme se na to společně podívali. Ehm, myslíme si, že podle našeho názoru to je také v naší kompetence a se vším ostatním souhlasíme. Ještě někdo se hlásí? Pokud ne, tak děkuji. Chce na to ještě reagovat komise? Komise kroutí hlavou, že I'm gonna hand over the chair now to Nicola. Já teď předám předsednictví kolegovi Nikolu Dantovi. A já bych ještě, než odjedu, eh, chtěla poděkovat sekretariátu, který uspořádal minulý týden velice kvalitní schůze. A také ještě děkuji všem poradcům, díky nimž se také ty schůzky uskutečnily. Byl to opravdu velice intenzivní týden. Děkuji. <laughs> Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Adesso passiamo a un altro... Dobře. Takže budeme pokračovat a přejdeme k dalšímu bodu. Je to zpráva Dalton. A tady jde o návrh Evropského parlamentu a rady který se týká schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systému konstrukčních částí a samostatných technických celků učených pro tato vozidla. Pane Dalto, nemáte slovo. Já bych rád poděkoval za to, že dnes můžeme vést tuto diskuzi, protože jsme viděli, že na všech stranách této debaty se projevila řada různých názorů, takže jsme si udělali dost dobrou představu. Návrh komise je podle mě dobrým začátkem pro reformu systému schvalování typů pro motorová vozidla, protože stávající legislativa je z roku 2007 a neobsahuje žádná podrobná ustanovení pro věci, jako je třeba dozor nad trhem. Takže ještě před tím případem EW, eh, e a pardon, Volkswagen, se ukázalo, že například máme problémy s motocykly v roce 2013. Takže samozřejmě všichni v této souvislosti myslí hlavně na emise, ale měli bychom myslet na to, že jde o mnohem víc. Klíčovým prvkem schvalování typu je také bezpečnost. Samozřejmě musíme reagovat na nedostatky, které byly zjištěny prostřednictvím skandálu s Volkswagenem a snad nám to pomůže řešit nedostatky i v jiných oblastech, jako je právě třeba bezpečnost. Jedna věc musí být jasná. Výrobci šidí spotřebitele, obcházejí systém testování emisí. A z toho vycházíme. Když má někdo podvádět, tak prostě podvádět bude, bez ohledu na to, jaký systém máte. Aby se to vyřešilo, myslím, že to musíme řešit ve dvou částech. První část už začíná platit, už jsme o tom hlasovali, a to je ten nový test při skutečném provozu, já myslím, že mnohem realističtější a bylo by mnohem pravděpodobnější, že bychom přestihli Volkswagen. Takže při testování typů musíme pochopit, že jde o jiné prostředí, protože i tyto testy se budou měnit a situace se tím pádem bude vyvíjet. A druhá část, která se týká samozřejmě také schvalování typu, je nedostatek dozoru nad trhem. To bylo před tím skandálem a znamenalo to, že jsme nedokázali zjistit, co se děje. Zejména nemáme dostatečné konkrétní povinnosti, eh, které platí pro národní vlády. Takže systém schvalování typu projevil slabiny. Ukázalo se, že postupy, dohled a schopnost reagovat na takovéto případy nedodržování eh, není jednotný přes hranice a to já se snažím napravit v této zprávě. Takže pár specifických věcí, změny, které já jsem udělal. Především chceme posílit fórum pro vymáhání, to znamená hlavní prvek zprávy se týká silnější role v podobě vymáhání předpisů. To se týká zástupců členských států, kteří mají tyto věci na starosti a předsedat bude komise. Tato skupina dostane řadu úkolů za prvé dohlížet nad řádným uplatňováním směrnice, včetně zvažování důkazních materiálů, které předloží třetí osoby, předkládat doporučení, která vyplývají z revizí a hodnocení, které provedou členské státy, jejich vlastní orgány pro schválení typů, dohled nad trhem a technické služby a také vyhodnocení fungování systému opravných prostředků, pokud dojde k porušování a také se zajistí, že národní trhy budou dohlížet nad trhem a bude spravovat proces vzájemného hodnocení. Když se podíváme na schvalování a posuzování technických služeb, komise navrhla, že technické služby se budou schvalovat po společném posouzení, kterého se zúčastní zástupci dalších členských států a komise. Já navrhuji, že metoda společného hodnocení by se měla využít také pro periodické hodnocení technických služeb, aby byly metody eh, důsledné a abychom měli lepší dohled. U testování a zhodě ve výrobě tady jsou tři důležité změny, které zavádíme, pokud je o provádění testů a hodnocení shody a výroby, aby se řešily případné potřeby porušování, případy porušování. Za prvé, technické služby mají na starosti přípravu testování a výběr parametrů, pokud je přípustný nějaký e, rozsah hodnot, třeba teploty, za, kterého, za kterých se provádí testování. To se ukázalo jako jedna z problematických oblastí. Za druhé, Strategie pro eh, řízení motoru musí být zveřejněny, včetně veškeré dokumentace a technických zdůvodnění, jestli takové systémy jsou nutné. A za třetí, shoda výroby musí být hodnocena častěji a mělo by to být součástí hodnocení shody s typem a požadavky podle nařízení. To znamená, všechny části auta musí odpovídat. Pokud je o hodnocení aktivit těchto orgánů. Já tady vítám návrh komise a návrh zprávy je posiluje, protože se zvyšuje četnost ze 4 na 3 roky a vyžaduje se také účast fora a také musí být zveřejněny podrobnější záležitosti a problémy, na které se narazilo. Kromě toho se pokusím zajistit, že orgány pro dohled nad trhem budou zvažovat i materiály, které jim předloží třetí osoby, až budou rozhodovat, jak budou provádět svou činnost. A já myslím, že to je důležité, ten dohled ze strany třetích osob. Pokud je o jednu část zprávy, kde je určité nedorozumění a působí to trošku obavy, to se týká vypuštění dozorčích aktivit komise. Já myslím, že většina lidí se shodne na tom, že pokud máte systém národního schvalování, potřebujete také dozor komise. To je jasné. Ale ta role musí být přesná a já předpokládám, že to bude klíčová část debaty, která proběhne v nadcházejících týdnech. Moje zpráva nepředpokládá, že bychom komisi dali pravomoc provádět nezávislý dohled nebo zřizovat nějaké národní struktury. Není mi jasné, jestli komise vůbec má kapacitu pro takovéto činnosti v odpovídající míře a nebo jestli má nějaké alternativní kapacity, kromě toho, co je možné dosáhnout přes plně funkční systém národního dozoru. Pokud je tady nějaké riziko, tak je to to, že když národní orgány převezmu takovou odpovědnost, ale nebude se jim chtít z vlastních důvodů provádět dozor, tak předají tuto roli komise, aniž by schválili své nebo vylepšili své vlastní systémy. To znamená, že komise bude muset řešit obtížné otázky neschody, přestože k tomu nemá zdroje. A v návrhu, jak k tomu rozumím já, není úplně jasné, jak se rozlišuje mezi úlohou národních států a komise. Já to vidím tak, že členské státy musí mít důraznější povinnost provádět dohled, ale to musí být povinnost, se kterou něco bude dělat i komise. Musí strčit ruku do ohně, musí se postarat o to, že to opravdu udělají. A proto já navrhuji, že se mnohem víc posílí vymáhání a úloha komise na tomto fóru komise bude mít pod kontrolou toto fórum, bude ho řídit, bude ho zpravovat a bude jádrem tohoto fóra. Bude tlačit na členské státy a předepisovat jim, co mají udělat. Já myslím, že to je lepší metoda. Ale vím, že názory se liší a rád si o tom pohovořím, abychom nakonec měli ten nejlepší možný systém. Pokud jde o národní poplatky a jejich strukturu, podle mě ten současný návrh komise není poměrný porovnání s účinnějším dohledem a hodnocením mm, fungování těchto služeb. Já si myslím, že eh, komise nevychází z toho, kolik je potřeba peněz, ale z toho, jak se ty peníze získají. A protože tento návrh by se rok od roku lišel v závislosti na počtech schvalování, podle mě to není úplně jasné, a byla tady i řada dalších návrhů, které se zaměřily také na to, že se získají prostředky, spíš na to, kolik je vlastně peněz potřeba. Takže není úplně jasné, jestli volba technických služeb není trošku zkreslená z důsledku těch nákladů. Parlament sám provedl hodnocení posouzení dopadů u poplatků a také to vyvolává pochybnosti o tom, jestli je to posouzení těch přínosů v dokumentu komise opravdu pořádné. Já si myslím, že by to mělo být tak, že členské státy by měly mít povinnost financovat dozor nad trhem řádně ze svých vlastních rozpočtů a komise má za úkol zajistit, že to budou dělat. Tak to vidím já, ale opakuji, já vím, že je to velká oblast, která je ještě otevřená k diskuzi. A na závěr poslední dva body. Sankce v případě neschody, porušování. Komise navrhuje, že by měla možnost eh, až na každé vozidlo vybírat pokutu 30 tisíc eur a ty sankce, ty poplatky by si ponechala komise ve všeobecném rozpočtu. Zpráva, kterou jsem předložil, navrhuje zacílenější mechanismus opravných prostředků. Uplatňovaly by se společné postupy v členských státech, ale komise by měla pravomoc oprávnit členský stát, aby uvalovali sankce. To znamená, že se úplně neruší ty sankce komise, jak někteří lidé říkali, ale komise dostává tu úlohu, že nutí členské státy, aby na svém území vynucovali sankce, pokud se zjistí, že dochází k neschodě. A ty pokuty, které se vyberou, já navrhuji, že by se daly stranou na opravné prostředky nebo na věci, které prospíhají spotřebitelům, nebo na ochranu životního prostředí v případě emisí. Já myslím, že to je mnohem lepší, než kdybychom ty peníze dali do obecného rozpočtu. A jedna poslední věc – specifika, pokud je o platnost schvalování typů. V návrhu zprávy navrhuji, aby se to prodloužilo z původního období pěti let, jak navrhuje komise, já navrhuji osm, což víc odpovídá životnímu cyklu vozidla a motoru. A kromě toho jsem tam ještě dal případné zjednodušené obnovení, pokud se nezměnily základní předpoklady, to znamená typ se nezměnil a proto není nutné znovu schvalovat typ. A to je zvlášť důležité u takových vozidel, jako jsou kamiony a další vozidla, která se přizpůsobují. Takže tolik celkové návrhy. A to byl takový stručný úvod změn, které navrhuji. Já chápu, že je to obtížná věc a je to věc, je to v podstatě jediná skutečná legislativa, kde má parlament šanci reagovat na Volkswagen, na krizi v Volkswagenu, takže já eh, čekávám dlouhou diskuzi pro mě je nejdůležitější, abychom měli systém, který funguje. Já nejsem proti tomu, abychom dali mnohem víc pravomocí Evropské komisi, ideologicky vůbec ne, ale chci systém, který funguje. A je zřejmé, že na světě neexistuje žádný systém, který dnes funguje. Není žádný systém, žádný model, který není jako Volkswagen. Volkswagenu se podařilo obejít úplně všechny systémy na světě. Takže se navrhuje, že bychom pozměnili úplně systém, to by znamenalo, že by bylo pravděpodobnější, že zabráníme případům Volkswagen do budoucna. Já myslím, že ne, protože nemáme proto důkazy. Já myslím, že moje návrhy a snad také z příspěvky od stínových zpravodajů a dalších členů výboru eh, povedou k systému, u kterého si budeme jistí, že do budoucna zabráníme případům typu Volkswagen, ale budeme také mít jistotu, že máme řádný systém schvalování typů, kterému mohou věřit spotřebitelé a který zajistí, že budeme mít bezpečnost pro všechny, kdo jezdí na našich silnicích. Takže s tím předávám znovu slovo předsedovi a těším se na připomínky. Grazie all'onorevole Dalton. Passiamo adesso al giro degli shadow. Děkuji a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. nejprve za EPP. Za prvé, dovolte mi vám poděkovat. Chtěl bych panu Daltanovi poděkovat nejenom za vypracování návrhu stanoviska, ale také za to, že eh, zorganizoval velmi zajímavou exkurzi, eh, během které jsme se mohli setkat eh, s výrob, se zástupci výrobce automobilů, občanské společnosti a tak dále. Pokud je o mm, skandál Volkswagen, myslím si, že máme za úkol přispět k znovu obnovení důvěry spotřebitele. Proto vítáme návrh komise jako krok správným směrem. Změna je skutečně potřeba. A je třeba tady dodržovat princip, že stejná pravidla platí po celé Evropské unii, jenom pro výrobce, ale také pro spotřebitele. Potřebujeme také méně byrokracie a v praxi lépe fungující systémy, například tedy testování za skutečného provozu. A z tohoto pohledu tedy vítáme všechny návrhy ve stanovisku. Evropská komise by měla hlídat dodržování tohoto systému, proto podporujeme myšlenku založení fóra pro výměnu informací, na kterém bude možné sdílet zkušenosti s nejlepšími postupy. Myslím si také, že dohled nad trhem je velmi důležitým tématem. Tady vidíme, že tedy chybí dozor nad trhem, takže tento aspekt by měl být posílen. Pokud jde o pokuty, rádi bychom tedy sankce ponechali v návrhu, ale samozřejmě jsme připraveni i ke kompromisu. Nicméně principiálně bychom to opravdu rádi zachovali v tomto legislativním rámci. Pokud jde o výrobní prostory a testování za výroby, je dobré, že výrobci mají možnost testovat předem, ještě předtím, než požádají o schválení typu. A mají možnost k tomu používat i tedy zařízení třetích stran. Ponechat tuto možnost je důležité z hlediska zachování konkurenceschopnosti. Samozřejmě, že ale nad tady výsledky testů musí být příslušné kontrolní orgány. Další důležitý bod malá vozidla Myslíme si, že tady tedy je velmi důležitá úloha, kterou hrají malé a střední podniky. A tady bychom tedy uvítali flexibilnější přístup k ním. Obecně si myslím, že jsme vykročili správnou cestou a je důležité tedy dodržet všechny časové lhuty a já jsem přesvědčen, že výsledný návrh bude dobrý. Grazie, onorevole Stefanek. Eh, per il gruppo SND, onorevole Schaldemose. Děkuji. A paní Šatemose za SND. Děkuji, děkuji také panu Dolsonovi za jeho zprávu a veškeré úvahy ve smyslu toho, co je třeba změnit na současném systému schvalování typu. Ale musím říct, že prostě nesouhlasím. Ve vašem návrhu jsem našla několik málo pozměňovacích návrhů, se kterým mi mohu souhlasit. Začnu od toho, s čím souhlasím, je dobré, je užitečné otevřít lepší přístup k datům pro orgány pro dozor nad trhem, tak abychom se ujistili, že tady orgány, které schválili, typ, vědí přesně, jak vlastně to auto uvnitř funguje, z čeho se skládá. Proto tedy vítám pozměňovací návrh 70 a líbí se mi také vaše myšlenka, že dovozci by měli mít tedy stejné povinnosti jako výrobci uvnitř Evropské unie, to jsou články 14-15. Nicméně, Těžko budu hledat jakékoliv další pozměňovací návrhy, se kterými bych souhlasila. Hovoříte o potřebě reformu, to máte pravdu, ale já vidím úplně jiné řešení. Vy v podstatě obcházíte možnost položit základy novému systému. Vy prostě používáte stavební prvky stávajícího systému a my jsme přesvědčeni o tom, že to nestačí. Ve světle skandálu Volkswagen a i z pohledu toho, že tedy ta legislativa sama problematická není, musíme hledat nějaké nové způsoby, jak věc řešit a myslím si, že vaše stanovisko to neřeší. Minulý tý, minulé pondělí jsme se setkali se zástupci amerického kontrolního orgánu, orgánu, který tedy řeší schválení typu a dozor nad trhem ve Spojených státech. A to, co nám řekli, bylo velmi zajímavé a inspirující. Za prvé, oni tedy vlastně tak si kontinuálně testují to, co je k dispozici na americkém trhu, a to dokonce několikrát a opakovaně a mají také odrazující sankce, tedy velmi vysoké sankce pro výrobce, který nedodržuje příslušnou legislativu. A potom také schválili zákon o čistotě ovzduší. A to je tedy vlastně takový základní princip veškeré legislativy. Samozřejmě jde o stejné podmínky pro podnikání v Evropě. Jde však také o čistý vzduch v Evropě. Myslím si, že tedy vaše stanovisko není tak dobrým základem pro diskuzi, jako je návrh komise, ale i návrh komise lze zlepšit a posílit jeho vyznění, zvláště tam, kde jde o evropský dozor na trhy pokud tuto funkci nezlepšíme, zákazníci nám nezačnou věřit a v Evropě nebude čisté ovzduší. Takže já myslím, že musíme zvážit, jak vybudovat systém, který umožní lepší dozor nad trhem na evropské úrovni, tak abychom ověřili, že členské státy dělají to, co by dělat měly, a který by ověřil, že tedy výrobci dodržují příslušná ustanovení. Já teď nebudu do detailu rozebírat pozměňovací návrhy, které se chystám předložit. Shodneme se však na tom, že musíme mít systém, který funguje lépe než doposud. To, co nyní funguje na úrovni členských států, prostě nestačí, to jsme viděli sami. A potřebujeme mít také lepší systém evropského dozoru. A aby to bylo možné financovat, měli bychom začít uvažovat o tom, kde zlepšit návrh komise, například tam, kde jde o tedy strukturu poplatků. Mně k tomu něco napadá, ale nebudu o tom hovořit teď. Myslím si, že tedy lze najít způsob, jak to celé financovat, způsob, který by neznamoval další zátěž pro výrobce, který by však vedl k tomu, že naše vozidla budou tedy eh, bezpečná a jejich provoz čistý. Nechci tím říct, že vámi navrhovaný způsob řešení problému je chybný, ale souhlasím s tím, že musíme posílit evropský prvek v celé věci, prvek evropského dozoru, tak, aby tedy spotřebitelé začali znovu věřit trhu. A z tohoto pohledu tedy předložím celou řadu pozměňovacích návrhů. Musím říct, že některá moje stanoviska se blíží EPP a já doufám, že výsledkem bude kvalitní návrh, který konec konců přispěje k čistšímu vzduchu, rovným podmínkám hospodářské soutěže, menší byrokracii a k budování systému, který, kterému by každý mohl věřit. Grazie, Šaldemoze. Děkuji, paní Šaldemoze ještě za skupinu ALDE. To měla být paní Charancová, ale... Eh. Takže po této vlně, po tomto přívalu kritiky, je tedy těžké, že jsem zrovna teď na řadě, ano. Tak, eh, kolega Charancová. Kolegyně Charancová, eh, Charancová tedy vám vzkazuje několik bodů, které zde přednesu já takže nejprve chtěla poděkovat zpravodaji za dobře připravenou zprávu, také za to, že zorganizoval dvě e, schůzky, které byly e, odborné a které byly velice užitečné. Parlament bude hovořit o usnesení, které se týká tzv. Dieselgate. Komise také tedy na základě toho usnesení přinesla návrh celoevropského systému dozoru, který by měl přispět k lepší provádění, k lepšímu vymáhání evropské legislativy. Návrh komise obsahuje samozřejmě, nebo obsahuje tato, tyto návrhy, což vítáme, ale teď vlastně musíme hovořit o tom, jak vlastně celý ten systém má vypadat a jak budou rozděleny kompetence. Musíme zaručit, že homologovaná auta budou bezpečná a že budou splňovat všechny předpisy, ale zároveň Eh, se ptáme, zda tedy komise nebude potřebovat více osob nebo více finančních zdrojů na to, aby měla tyto nové kompetence. Návrh komise zde také vítáme eh, to, aby že i ti nezávislí poskytovatelé služeb měli přístup k informacím. Nicméně máme také určité obavy, například ten nový finanční mechanismus, který navrhuje komise, ten také řeší určitý, možno určitý střed zájmů mezi Eh, výrobci a mezi zkušebny. Pokud by to bylo za, vlastně zavedeno, tak by to mohlo být problematické. Někteří také říkají, že to vlastně nebere v úvahu asymetrický, um, asymetrické postavení v jednotlivých členských státech mezi těmito subjekty, takže eh, to by třeba vedlo k nutnosti provádět určité přeshraniční platby, takže nás zajímá, jak se na to dívá komise, jak by, to, jak by ty problémy, jak bych jim chtěla zabránit a jak by měl fungovat ten mechanismus poplatků. Také máme vážné obavy ohledně té možnosti vlastně toho, že ta homologace vlastně skončí po pěti letech. E, myslíme si, že to je to dost obtížné, protože by to neslo vlastně další náklady e, na e, výrobce a také by to zatížilo i ty homologační orgány. Zajímá nás, jak komise vlastně vypočítala, že to má být tedy těch pět let, kdy bude platné jednotlivé povolení. Eh, jinak ta zpráva jde dobrým směrem. Myslíme si, že je třeba zapotřebovat ještě na některých věcech. Pak si je také dobré inspirovat se některými osvědčenými postupy, třeba z USA nebo z jiných trhů. A poslední bod. Chtěli jsme zdůraznit věc, která se týká kompetencí v vlastně fora eh, donucovacích orgánů, vymáhacích orgánů, takže je důležité, abyste byla lepší spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a jejich příslušnými orgány, eh, což je také zásadní pro úspěšné provádění celého toho eh, nářízení. A já tedy k tomu už nemám žádné podrobnosti, takže prosím, abyste se zdrželi případných doplňujících dotazů a toto vám všechno tedy vzkazuje kolegyně Dita. Děkuji. Ještě pan De Jong měl vystoupit eh, a místo něho ten tady není, takže pan Diran za zelené. Pan Diran za zelené. Děkuji, pane předsedo. Pane Doltné, vám se v té zprávě podařilo dosáhnout eh, několika věcí. Vy jste vlastně vzal ten návrh komise a učinil jste z toho vlastně takovou něco úplně revolučního. Že teď jsme vlastně v určité paradoxní situace. Já mám z toho pocit, že náš výbor, jehož účelem je vlastně pouze chránit spotřebitele, se vlastně postupně stává, alespoň v kontextu této zprávy, výborem, který chrání zájmy průmyslu. A já s tím mám velký problém. Eh, vzhledem k okolnostem. I VHO, i Evropská agentura pro životní prostředí mají stejný názor. Eh, a ten tedy zní, že Každý rok zemře 70 tisíc lidí eh, vlastně v přímém nebo nepřímém důsledku právě kvality ovzduší. Ale kvalita ovzduší to neznamená to jenom, že máme chodit eh, běhat, eh, nebo že když je smog, takže máte zůstat doma, nebo že děti mají chodit ven na čerstvý vzduch. Hovoříme zde o nesmírně důležitém jevu. Já si myslím, že je vlastně špatné, že hovoříme pouze o skandálu firmy Volkswagen. Nejednalo se o jednu firmu, je to zkrátka skandál, který tam byl Renault, Peugeot. E, samozřejmě nebylo to třeba úplně všechno stejné, ale Týká se to vlastně celého tohoto průmyslu. Pak máme Fiat v Itálii, Volkswagen, Opel. Takže je to vlastně určitý eh, skandál, který vlastně byl v celé Evropě. Není to pouze tak, že jeden člověk v nějaké firmě porušil nějaká pravidla. Jsme zkrátka, eh, docházelo k podvodům celé roky, mnoha zemích. A vlastně díky tedy, eh, nebo kvůli tomu, eh, také eh, mnoho lidí zemřelo předčasně a umírá předčasně. Takže možná se to tady snažíme trošku tak jako zalepit nějakým novým předpisem, ale to nestačí. Nestačí udělat nějakou novou přílohu nebo nějaký nový dokument. Hovoříme zde o naprosto závažném tématu a musíme k tomu přistupovat zodpovědně. Nelze se toho jen tak zbavit tím, že se řekneme tak dobře, jak podíváme se, jak to dělají v USA, protože některé věci nebudou fungovat v Evropě. Systém, eh, ten systém eh, v Americe fungoval, ale musíme si říci, že vlastně právě díky eh, Američanům eh, se vlastně ta věc eh, ukázala i v Evropě, že dochází k těm podvodům a i vlastně díky tomu tedy máme vyšetřovací výbor teď jste v parlamentu. Jedná se vlastně o to, aby pardon, my jsme vlastně byli jaksi vydíráni výrobci dýzlových automobilů, protože oni říkali, to přece by všichni přišli o práci a, a když dopadne to negativně na celé to odvětví, ale tak se přece nemůžeme nechat vydírat a nemůžeme, to vůbec to ani není pravda. Protože během uplynulých deseti let eh, vlastně hm, došlo k omezení eh, pracovníků a jak, vlastně jak na to reagovaly ty automobilky? Podváděly eh, s těmi emisemi? Takže, pane Dolte, já na vás mám otázku. To, co jste říkal, mi přišlo, že je takové konstruktivnější a neutrálnější, než co říkáte zpráva. Vy vlastně říkáte, že vládám se nepodařilo eh, splnit své povinnosti a že tedy Evropa by měla nést odpovědnost. Já si nemyslím, že se jedná o více nebo méně byrokracie. Jedná se o to, že se musí přetnout ta pupeční šňůra mezi vládami a mezi průmyslem. Jak je to? Takže myslíte si, že třeba francouzská vláda by nějak vystoupila proti francouzským automobilkám? Jak můžete očekávat, že to vlastně bude přímo ta vláda, která bude vykonávat tlak na své automobilky nebo na své firmy? Že třeba ve Francii vláda bude tlačit na Renault nebo Peugeot, když vlastně sama eh, francouzská, eh, vlastně Francie, jakoby stát, tam má své akcie, má tam svůj podíl. Takže jediný orgán, který může na někoho tlačit, může tlačit na ty výrobce, když je zapotřebí, je tedy ta evropská úroveň. Takže od Evropy se očekává, od evropské úrovně se očekává, že bude neutrální. Já se omlouvám, pane předsedo, že hovořím tak dlouho, ale je to naprosto závažná věc. Už to vlastně říkala kolegyně. Jedná se o zásadní princip. Chceme přerušit to propojení mezi průmyslem a mezi státem. Musíme se zodpovědět otázku, zda opravdu nám jde o ten účel. Takže neměli bychom přidávat byrokracii, ale měli bychom jít nějakým jiným směrem. třeba jedna, vlastně v, některé, v některých zemích eh, je to tak, že výrobci sami platí za ty homologační zkoušky. Eh, víme tedy, že bychom v této věci možná měli trošku těm členským státům odebrat pravomoci. Měli bychom ty pravomoci přenést na Evropu, eh, na ta evropská úroveň v tom bude neutrální, můžeme pak snížit kontroly, anebo třeba můžeme pak i pos, eh, prolož, prodloužit to eh, období povolení homologace. Mm, ty technologie se ale zase vyvíjejí tak rychle, Zároveň je třeba ještě eh, chránit spotřebitele a chránit zdraví, veřejné zdraví. A zároveň se musíme mít nezávislé evropské orgány a komise by jim také měla zaručit nezávislé financování. Děkuji. Děkuji, pan Zulo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaj. Samozřejmě ten systém kontroly byl velmi otřesen eh, skandálem Volkswagenu. Různá odhalení vrhla stín také na další značky automobilů. Právní předpisy o homologizaci eh, je potřeba zlepšit, Ale návrh zpravodaje se neubírá tímto směrem. Zabývá se totiž tím systémem jako takovým, aby ten systém fungoval. Potřebujeme nezávislost technických služeb, které provádí laboratorní testy Dnes tyto kontroly v Evropě provádí národní homologační orgány. Tito externí dodavatelé, no, mají také externí dodavatele, externí dodavatelé mývají problémy. Samozřejmě mohou být ovlivněni výrobci automobilů. Takže nastává střed zájmů, to je zřejmé. Proto by bylo vhodnější, kdyby měly státní homologační úřady své vlastní interní kapacity a kdyby přebírali odpovědnost za testy, které vlastně, kterou vlastně dnes v takovém rozsahu nemají. A ani to není dostačující. Tady ještě další faktor. Některé státy, jako třeba Francie, mají příjmy z prodeje aut, a stát zajišťuje homologaci. Ale v Itálii je situace jiná. Jak si můžeme představit, že by Francie nepustila do oběhu automobil značky Renault? Nebo nějakou jinou značku, když je to tak důležitý zdroj státní příjmů. Takže by tady měl být ještě další prvek, nezávislý orgán, který by kontroloval prodaná vozidla, vozidla v provozu. A ten by byl nezávislý na státu. A to by pak skutečně byl nástroj nebo organismus, který by dohlížel na ty orgány, národní orgány. Děkuji. Nyní tedy Dáme slovo panu Švábovi. Aber zunächst mal möchte ich den Bericht des Kollegen Dalton begrüßen und wenn er já tedy vítám eh, toto stanovisko a ve chvíli řekl, že je třeba zavést systém, který by fungoval, má naše plnou podporu a není to nějaký protimluv eh, porovnání s tím, že to řekla kolegyně Šaldemus, protože současný systém nefunguje, musíme hledat lepší a naší prací je uvažovat o tom, jak toho dosáhnout v rámci stávajících podmínek. Není tedy možné změnit svět ze dne na den. Já na jedné straně chápu, proč Pascal Durán tak důrazně říkal, že se nesmíme zaměřit pouze na technické aspekty regulace, ale také na otázku, jaké dopady bude mít toto nařízení přímo na automobily. Je jasné, že doprava nikdy nebude tedy škodlivin prostá, ale když hovoříme o čistém ovzduší a o počtu úmrtí s tím souvisících, je jasné, že s tím něco musíme udělat. Nemůžeme však budit dojem, že máme nějakou zásadní alternativu k dýzlovému palivu. To navíc tedy neřeší tato směrnice nějak zásadně, spíš řešíme otázku, jak tedy zlepšit stávající systém, který máme v Evropě, tak, aby ty skandály, které právě popsal Pascal Durán, se neopakovaly. Ivan Stepanec, náš stínový zpravodaj, jasně řekl, že naší frakci jde o efektivnější systém samozřejmě, systém, ve kterém by komise jako neut, fungovala jako neutrální, ale účinný prostředník. Nicméně komise nemůže přezít všechny úkoly, které doposud vykonávají členské státy. O tom je třeba důkladně prodiskutovat. Myslím si však, že tedy skandály, které souvisí s výrobci i s provozovateli testovacích zařízení, ukazují, že tedy ani ty současné regulatorní podmínky nejsou dostatečně plněny. A teď je otázka, jak tedy ten stávající systém eh, jednak zlepšit a také harmonizovat mezi členskými státy tak, aby nedocházelo k podobným skandálům, aby tedy existovala možnost nezávislého přeskumu. A pokud jde tedy o omezení emisí a škodlivin v Evropě, o tom hovořil Pascal Duran, Tady tedy nevidím přímou souvislost e, se schválením typu, proto je důležité, abychom tedy se soustředili jen na některá zásadní témata, jako jsou tedy témata v souvislosti se skandálem, a tyto především řešili, protože to je v zájmu nás všech občanů a občanech, kteří se procházejí po Evropě a tím pádem dýchají škodliviny, ale také pro budoucnost automobilového průmyslu v Evropě. Děkuji, nyní paní Tun. Děkuji, paní předsedkyně. No, děkuji, pane předsedo. Danieli, eh, v té zprávě je jedna věc. Já mám pocit, že ta zpráva se dostává spíše vlastně ke snaze ponechat eh, status quo. A to nechceme, my chceme změnu. Slyšeli jsme tu ohnivou plamenou řeč pana Paskala Diranda, vyslechli jsme si eh, argumenty paní Kristel Šaldemoze. A všechny frakce, které jsou zde, si uvědomují, že potřebujeme odvážnou změnu musíme být eh, smělí na to, abychom tu změnu přinesli. Máme zde návrh komise, který bychom neměli oslabit, který bychom nakonec spíše měli posílit. Samozřejmě, že se nejedná pouze o vzduch, o čistý vzduch, jedná se vlastně o zdraví, ale také nemůžeme být idealističtí, nemůžeme si myslet, že se najednou dostaneme k úplně bezemisní situaci. Jak říkal Andreas, tak eh, ty emise eh, z té budou vždy. A já také nejsem žádnou idealistkou, ale myslím si, že můžeme eh, udělat dost v této věci. A pokud chceme udělat hodně, tak je třeba soustředit se na některé věci z tvé zprávy. Ty sam hovoříš o nutnosti rozdělit pravomoci a také o poplatcích. Komise vlastně neříká, kolik by to mělo stát, Není to zatím tak důležité, navíc ty částky se můžou měnit. Spíše je důležité, kdo ty částky, kdo ty poplatky bude platit, nebo kdo to bude platit. Budou to členské státy, nebo biznis, nebo podniky. Zde se musíme rozhodnout. Víme, že nic není zadarmo, takže musí eh, to být jasně řečeno, tedy kdo to bude platit kdo bude od... a pak také je důležité, kdo bude odpovědný, kdo získá více kompetencí. Já bych opět dala spíše více kompetencí Evropské komisi. Rovněž jsem členkou výboru EMIS a e, občané se na nás soustavně obracejí a stěžují si na ten skandál já jsem poměrně ráda, že vlastně se to nejedná, že se vlastně nejedná pouze o jednu firmu, nebo taky, zkrátka je to situace, která se týká mnoha firm a evropští občané očekávají řešení od nás. Takže kdo tedy má být tím nezávislým subjektem v Evropské unii? To je přece, nebo měla by to být tedy Evropská komise, takže bychom jim měli dát možnost, aby Evropská komise mohla takto jednat jako nezávislá a měla by mít více kompetencí. Já nevím, jestli je na zapotřebí na to vytvářet nějakou novou agenturu. Máme zde 28 systémů a komise by nad nimi měla mít kontrolu. Nebo by měl být nějaký systém, že tedy by se ty systémy měly kontrolovat sami, ale komise by nad tím měla mít dohled. Také chci jít spíše směrem který dá komisi rozhodnější a silnější slovo, než má dnes. Děkuji. Nyní pan Pospíšil. Já jsem tu debatu velmi pozorně poslouchal. A musím říci, že mě pohled pana kolegy Daltona je blízký, že s mnoha jeho věcmi souhlasím. A jak jsem v České republice, kterou to zastupuji, tyto věci debatoval na různých veřejných setkáních, tak filozofií těch setkání vždycky na konci bylo eh, přijmout takové změny, které nadměrně nezatíží evropský automobilový průmysl. Tedy na jedné straně ano, my jsme výbor pro spotřebitele, to tu zaznělo, ale cílem politika má být hledání rovnováhy a vyváženosti. To znamená, nemohu přijmout takovou ochranu spotřebitele, abych poškodil průmysl a zničil jeho konkurenceschopnost. A to si myslím, že také je důležité, aby tady zaznělo. Uh, Eh, já opravdu jsem se nechal poučit odborníky, jak ekonomy, tak lidmi, kteří se kolem automobilového průmyslu pohybují. A jak už jsem řekl, pohled pana Daltna nám je v mnohem v České republice blízký. A zmínil bych zde dvě věci konkrétní, které hodně zaznívaly v debatách a které tu také už, myslím, ze strany zpravodaje eh, za liberály také zazněly. A to zaprvé ten mechanismus poplatků, který tedy velmi kritizován a tam jsem vnímal, že pan zpravodaj přináší určitý kompromis. Myslím si, že i politickým problémem uh, nová úprava poplatků, která by měl, které by měly být vybírané od výrobců a od technických zkušeben, upozorňuje na celkovou atmosféru v Evropě a obávám se, že z toho může být nejen věcné, ale i politické výbušné téma ve chvíli, kdy zde Evropská komise zavede novou formu vybírání poplatků, které budou v českých médiích prezentovány jako zbytečná administrativní zátěž výrobců a tak dále. Takže tam já ten kompromis, který zpracoval zpravodaj, považuji za docela rozumný, ale upozorním na to, že to téma hodně rezonovalo v debatách. A to druhé téma, které zde také zaznělo, a to je otázka oné homologace na časově omezené období pěti let, pokud si to dobře pamatuji, tak pan zpravodaj eh, navrhuje prodloužit tu dobu na osm let. V každém případě kladu si otázku do této debaty, která zde probíhá, jestli není vhodné hledat ještě jinou formu řešení tohoto problému, to znamená nejen schvalování typu na omezené období eh, a následně, následně nový schvalovací proces, ale zda třeba neřešit tuto otázku eh, následným auditem, který by víceméně nevedl k narušení výroby eh, daného výrobku a podle názoru mnohých by to vedlo ke snížení administrativní zátěže. Takže spíš se ptám pana zpravodaje, jestli by touto cestou také případně nebylo, nebylo možné jít. Eh, to je asi víceméně dvě poznámky, které jsem si při debatách, kde jsem se účastnil jako laik, eh, udělal a které jsem zde chtěl zmínit na plénu, že toto jaksi byly ty dvě hlavní kritické eh, okamžiky, které v České republice v debatách, kterých jsem, byl, jsem se účastnil, které zazněly. Eh, to je asi to hlavní a jinak, jak říkám, rozumím tomu, že musíme přijmout úpravu, která mm, bude řešit otázky skandálu a tak dále, ale moc prosím, nesnižujme konkurenceschopnost evropského průmyslu. Děkuji.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 Eh, můžete nám říct si třeba, kolik aut je homologováno ročně v Evropě? A je pravda, že 70 všech těch homologací probíhá eh, v jiné zemi, než v nich je ten automobil vyroben, tedy v jiné evropské zemi. Nás zajímá toto číslo, možná nám to číslo také pomůže eh, k dalším rozhodnutím. Nikdo další už na seznamu řečníků není, takže dávám slovo paní Johaně Šechovské, paní Vaně Šechovské za Evropskou komisi. Děkuji. Nakrát děkuji, pane předsedo. Já se za okamžik pokusím odpovědět na otázky na statistiky, ale možná ještě něco k návrhu zprávy a k dnešní diskuzi. Především chci mnohokrát poděkovat zpravodaji za návrh zprávy a za změny. Některé tyto změny se ubírají směrem dalšího posílení tohoto návrhu, aby byl jasnější a transparentnější v jistých ohledech. Nicméně zásadnější je to, že komise má obavy, pokud je o návrhy a změny, které mají potenciál podkopat, oslabit architekturu textu, který navrhuje komise. A k tomu se ještě dostanu. A chtěla jsem jen říct, že před několika měsíci, když komise předložila tento návrh a proběhla první výměna názorů, nabili jsme eh, dojmu, že se v podstatě shodneme, že je potřeba radikálně změnit současný systém schvalování typů, protože je eh, příliš mírný, není dostatečně transparentní a není dostatečně účinný. A na základě této dohody jsme očekávali, že se budeme spíš snažit posílit to, co navrhuje komise. Ale musíme říct, že jak ta práce pokračuje, jak se provádí, návrhy, které jsou předloženy, alespoň některé z nich, jdou právě opačným směrem. A proto má komise opravdu velké obavy z tohoto průběhu prací. A chtěla jsem jasně říct, že změny, které se navrhují, nemají za cíl jakousi revoluci v systému. Zachovávají decentralizovaný systém, který je rozdělený mezi 28 členských států. Ale my chceme dosáhnout toho, že těch 28 členských států bude postupovat tak, jako kdyby byly jeden – a proto jsme eh, zpřísnili některá ustanovení, navrhli jsme dohled komise a ty změny, které jsou v návrhu zprávy, bohužel oslabují tento směr a tento postup. V tomto textu nejde jenom o změnu pravidel. Jde o změnu způsobu uvažování a jde o změnu přístupu ze strany orgánů i průmyslu a také komise. Není to snadné, toho jsme si velice dobře vědomi, ale musíme to brát vážně. A teď ještě připomínky několika návrhům, o kterých jsem mluvila dnes. Zaměřím se jenom na tři nebo čtyři nejdůležitější. Za prvé financování. Máme pravidla pro dozor nad trhem, ale velice dobře víme, že se neuplatní. Trh nad trhem dozor nad trhem nefunguje a my prostě chceme, aby členské státy hlídaly vnitřní trh a a brali své povinnosti vážně. Víme, že dozor nad trhem se špatně financuje. Samozřejmě to je volba členských států, jak chtějí za tyto aktivity platit, ale tento návrh zachází mnohem dál, pokud je o možnosti pro členské státy a někdo za to musí zaplatit. Komise navrhla, že by mohl být nějaký poplatek pro výrobce. Pokud se zvolí něco jiného, jistě to pochopíme a akceptujeme, ale jde o to, že bychom nechtěli, aby se stalo, že jenom proto, že není dost peněz, ten systém, který se navrhuje, nelze přijmout a uplatňovat. Dozor komise, k tomu bylo hodně připomínek. Já myslím, že tady velikánské nedorozumění, pokud jde o úlohu komise, co se týče aktivit dozoru nad trhem. My tady nejsme proto, abychom nahradili některý členský stát. Máme jiné pravomoci, jiné povinnosti a cíle jsou úplně jiné. Takže říkat, že dochází ke zmatení rolí, opravdu není správné. Komise má zajistit, že členské státy udělají svoje. Nedělá to za ně. V tom musí být jasno. Pokud je o stahování a pojistky, to je velice důležité eh, ustanovení. Podle návrhu zprávy není možné, aby komise zasáhla na evropské úrovni, pokud někdo nebude dodržovat pravidla. Vysvětlím vám to. Dnes máme členské státy, které odvolávají eh, produkty nejrůznějším způsobem, dobrovolně, nedobrovolně. Ty přístupy jsou různé. Tento návrh mění nebo navrhuje možnost udělat to v celé Evropě najednou. A návrh zprávy to znemožňuje. Takže pokud se přijme tento návrh zprávy, tak do budoucna budeme úplně ve stejné situaci, s jakou se potýkáme dnes. A to bychom se podle nás volit neměli. Velice krátce k platnosti schvalování typů my chápeme, že se mluví o tom, jestli by to mělo být pět nebo osm let, ale rozhodně nechceme, aby práce k potvrzení, ověření nebo schválení byla jenom dokumentární. Tak to je dnes. A tak to vyplývá i z návrhu zprávy. Prostě situace, která panuje dnes, pokračuje do budoucna. A ještě zásadnější je to, že u platnosti schvalování typů podle tohoto návrhu orgány, které schvalují typy, nemají možnost zrušit schválení typů v případě, že automobily tomu neodpovídají. Takže už nějakou domluvíme o EPA. Proč se podařilo EPA uzavřít dohodu s Volkswagenem? Mimo jiné proto, protože hrozili, že neprodlouží schválení typů nebo ekvivalentního schválení typů. A my se připravujeme o tuto možnost v této zprávě. To jsou tedy nejdůležitější obavy, které jsme měli my, není to všechno. Samozřejmě máme starosti také z toho, jak budou vypadat pravidla o pokutách, o fóru a některá další. A na závěr jsem ještě chtěla říct, že bychom se měli dohodnout a zblížit nejenom obecně, a totiž, že potřebujeme reformu, ale měli bychom se pokusit dosáhnout schody na tom, jak ta reforma bude vypadat a jak se bude aplikovat, protože nakonec jste přece jenom o naprostou změnu dnešní situace do budoucna. Komise je samozřejmě připravená spolupracovat s parlamentem, abychom tohoto cíle dosáhli. Mnohokrát děkuji. Chce zpravodaj uzavřít debatu? Děkuji, pane předsedo. Jak jsem říkal už na začátku, vždycky je dobré, když se rozpoutá pořádná debata, ve které zazní různá a protichudná stanoviska. Já jsem tedy rád, že přesně taková debata proběhla. A nyní tedy několik připomínek k tomu, co tu bylo řečeno. Za prvé, pokud jde o paní Charanzovou, Šaramoza, která říkala, že tedy uh, se shodneme jen na několika málo věcech, to je pravda, ale patří k tomu to, že vozidla, která jsou v provozu, by eh, měla mít co nejmenší emise a měla by být bezpečná. A to je tedy ten potřebný základ. Já navrhuji přesně tedy eh, kontrolní funkce na úrovni Evropské unie. Když si přečtete pořádně, tak zjistíte, že tedy jsem eh, mnohem více zdůraznil a podložil úlohu evropského dozoru. Pokud jde o dozor nad trhem, já jsem klidně pro, ale musíme být opatrní, protože v návrhu komise to není úplně jasně formulováno a my musíme tedy eh, zjistit, jak by to zaprvé fungovalo, kdo by to financoval a do jaké míry by byly zapojeni odborníci členských států, protože bychom je v podstatě najímali, aby stejnou práci dělali po druhé. Je tedy eh, třeba spolupracovat s národními systémy dozoru nad trhem, protože právě na té úrovni členských států problémy vznikají. My máme eh, doposud schválení typu, které tedy se opírá o fungování národních orgánů a nad rámec toho tedy eh, princip vzájemného uznávání, ale v tuhle chvíli tedy ten systém pořádně fungovat nemůže, protože nevěříme těm národním orgánům. A já myslím, že ani komise tedy nechce zakládat nějaký úplně nový alternativní systém. Často se tady zmiňovali příklad USA ale řekněme si jasně, ve Spojených státech neexistuje schválení typu jenom proto, že mají příslušnou agenturu. Je to tedy systém, při kterém, v rámci kterého si výrobce sám jak si zajistí, že splňuje všechna kritéria a pak to pouze sdělí příslušné agentuře. Myslím si že však, že americký eh, systém by nezabránil skandálu typu eh, Volkswagen. Navíc na to vlastně nepřišel tento úřad, ale nějaká nevládní, nevládní organizace a oni také ani neprovádí eh, tak důkladné testy, jako provádíme my teď. Proto si myslím, že nemá smysl zakládat agenturu podobného typu v Evropské unii, zvláště pokud by se měla zabývat i schvalováním typu, jak je tedy obsaženo v tomto návrhu. Pokud je o dozor nad trhem a to, jak jej financovat, já si myslím, že návrh komise a národních poplatků a výše národních poplatků by tedy eh, vlastně vyřadila z fungování ten národní systém technických stanic a výsledkem bude ještě nepřehlednější situace. Zelení navrhovali systém, podle kterého by spotřebitelé platili formou nějaké silniční daně nebo něčeho podobného. A my, jakožto výbor pro ochranu spotřeby, bychom v podstatě tedy odsouhlasili prohlášení typu eh, velký nadnárodní koncert vás jako spotřebitele podvedl a my teď ještě po vás budeme chtít, abyste zaplatili eh, obrana, opatření. A i kdybychom účtovali nějakou minimální částku, třeba 10 euro na auto, tak eh, by to tedy nepostač, negenerovalo dostatek příjmu k tomu, aby byla otestována všechna vozidla v daném roce. Rámec schválení typu eh, nějak nesouvisí s tím, zda propaguje nebo naopak odrazuje od dýzlového motoru. To s tím vůbec nesouvisí pouze je tedy zaváděna jiná metoda testování, než jaká byla používána před skandálem Volkswagenu. Je třeba také jasně říct, že i komise selhala v případě tohoto skandálu. Neuměla klást ty správné otázky. A otázka je, zdali opravdu čekáme, že komise opravdu zautočí na automobilový eh, průmysl ve chvíli, kdy v minulosti tedy zasahovala v případě porušení principů stability a růstu. Komise tedy není v jednoduchém postavení, jde o určitý konflikt zájmů a neexistuje žádné jednoduché řešení. Pokud jde o ty základní principy stanoviska, na, které, na kterých se asi všichni shodneme, je to za prvé tedy princip, že naše auta musí být bezpečná a mít co nejnižší emise a za druhé ty změny musí přijít v rámci současného rámce, který máme k dispozici. Náš poslední bod programu byl přeložen na jindy, takže vám jenom připomenu, že se znovu uvidíme eh,